Vážení kolegové, měli bychom začít. Někde se nám ztratil předseda. Netuším, kde je. Není nás zatím příliš mnoho, ale já jsem si jistá, že lidé mezi tím dorazí v průběhu dopoledne. Vzhledem k tomu, že nás není mnoho, eh, mohu poměrně zkrátit eh, své slovo úvodem. Jsem ráda, že se koná dnešní první minislyšení v kontextu e, legislativní zprávy výboru LIBE o mechanismu monitorování a vymáhání právního státu, základních práv a demokratického vládnutí. Já tomu ráda říkám pakt demokratického vládnutí, což je takový výstižnější a kompaktnější termín. A jde první slyšení, jde o první slyšení z celé série, která bude doufám pokračovat v příštím roce. Jak víte, parlament v jednom ze svých usnesení eh, rozhodl o vypracování eh, legislativní iniciativy, ve které bude žádat komisi, aby přišla s návrhy takovéhoto mechanismu. Myslím si totiž, že všichni vidíme, že v Evropské unii chybí nástroj, který by dokázal prakticky vymáhat demokracii, právní stát a základní práva. Máme určité legislativní nástroje na jedné straně, ale ty jsou velice specifické a velice omezené. A na druhé straně tu máme tu nukleární možnost článku 7, Dobře, tak já budu stručně pokračovat. Potřebujeme tedy něco, co by zaplnilo tu mezeru. Protože nyní e, debatujeme o jedné zemi nebo o další zemi a je to velmi frustrující. Pokládáme ústní otázky, které bohužel ale nevedou k žádným akcím. A komise na druhou stranu říká, my nemáme nástroje, my nemůžeme nic dělat. Jsem tedy velice ráda, že Libe se nyní eh, chopilo této iniciativy. Už proběhlo několik úvodních schůzí stínových zpravodajů a rozhodli jsme se rozdělit tu zprávu do několika sekcí a každý stínový zpravodaj bude mít na starost sepsání jedné této sekce, aby to byl opravdu společný projekt. Já si myslím, že v nejbližších měsících to nabude podob. Není to eh, téma, u kterého by jeden zpravodaj eh, napsal text a potom se hlasovalo a bylo by eh, to velice těsnou většinou 51% ne. Tohle bychom měli vypracovat všichni společně a během debat budou nabývat podob myšlenky a názory na to, jakým směrem se ubírat. Podle mého názoru ten mechanismus, který vyvineme, bude aplikovatelný nejen na členské státy, ale také na evropské instituce, včetně komise samotné. Protože podle mého názoru, pokud očekáváme od členských států, že budou plnit určité standardy, tak my, evropské instituce, bychom je měli plnit také. Dnes se tedy zaměříme na téma metod a indikátorů. Protože hovoříme-li o demokracii, právním státu a základních právech, pak potřebujeme indikátory, jimiž bychom mohli měřit, měřit stav v členských státech a evropských institucích. A to je první téma, o kterém je třeba hovořit. Protože původní reakce Evropské komise nebo komisaře Timmermance zněla, my nemůžeme vyvinout takový nástroj, protože to se nedá měřit. Nedá se kvantifikovat demokracie, právní stát a základní práva. Proto tento nástroj nebude fungovat. Já si tedy myslím, že to je výzva a my bychom to měli vyvrátit a začít pracovat na indikátorech. Tak to je v podstatě všechno, co jsem chtěla říct si úvodem. A nyní dávám slovo zpátky předsedovi, který zahájí debatu jako takovou. Omlouvám se, Sofii, eh, chtěl bych se eh, omlouvat eh, nebudu vymýšlet žádné důvtipné výmluvy, proč jsem, proč jsem přišel pozdě, velice výjimečně. Já jsem prošel tři patra, než jsem našel svou hlasovací kartu. Já vždycky vám připomínám, abyste měli sebou hlasovací karty. Já navíc chodím o berlích, takže to je má nepříliš sofistikovaná výmluva. Omlouvám se ještě jednou. A děkuji Sofii za to, že zahájila zasedání. Já si teď připadám poměrně nadbytečně a myslím si, že mohu rovnou přikročit k tomu, abych dal slovo paní Michu. A omlouvám se, že jsem tedy vyrušil svým pozdním příchodem. Takže paní Michu je samozřejmě eh, zastupující generální tajemnice z Evropské komise. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice ráda přišla. a vždycky eh, jsem, jsem ráda chodila ve své předchozí funkci generálně tajemnice z DG Justice a eh, nyní eh, také chodím velice ráda do toho výboru a ponechala jsem si vlastně víceméně stejné kompetence od své předchozí funkce. Znamená to, že některé z mých kompetencí se právě týkají spravedlnosti a vnitra takže se v současnosti zabývám právě všemi těmi opatřeními eh, ohledně migrace, eh, bezpečnosti a samozřejmě právního státu a proto jsem dnes tady. Eh, Sofí, patrně neočekáváte, že budu protiřečit prvnímu místopředsedovi, ale mohu vás ujistit a mohu ujistit všechny vážené poslance, že pracujeme usilovně na tom, aby se něco stalo. Možná jsme zatím nepřišli s novými indikátory nebo novým mechanismem, jiným než jaké máme dosud, ale domnívám se, že na základě toho, co máme, můžeme udělat mnoho. A jak už víte od prvního místopředsedy, ale také od komisařky Jourové, eh, domníváme se, že to, co máme, Eh, stačí k tomu, abychom eh, vykonávali náš úkol. Eh, zároveň si vážíme vaší snahy a sledujeme ji. Vaší snahy přijít s něčím, co byste nám dali k dispozici. Rozhodně komise nebude ta, kdo by se vyhýbala tomuto projektu. Víte ale, že předseda Juncker klade velký důraz na právní stát a základní práva. A proto eh, dal prvnímu místopředsedovi Timmermansovi eh, na starost tuto oblast. Komise už několik let pracuje na vývoji různých nástrojů. A eh, já jsem už na dřívějších schůzích vám říkala o tom, o tom scoreboardu, o tom, jak využíváme eh, pravomoc zahájit řízení pro porušení předpisů, když vidíme, že členský stát jedná způsobem, který si podle nás žádá další prošetření. Chtěla bych vám ale také říci, zase jak už říkal pan Timmermans, že eh, Důraz na lidská práva je každodenním úkolem, který musí být zohledňován ve všech našich politických oblastech od jeho počátku až k implementaci. My se snažíme schromažďovat co nejvíc informací přímo z terénu, abychom eh, měli přehled a abychom mohli eh, konat kroky Já dnes chci hovořit o metodách hodnocení demokracie, základních práv a právního státu v členských státech a zejména o našich zkušenostech v tomto ohledu. Soustředím se eh, na velice úzké oblasti a to budou tři konkrétní nástroje. Je to eh, Justice Scoreboard, potom mechanismus právního státu a e, výroční zpráva o uplatňování e, úmluvy. Máme tu také Bulharsko a e, Rumunsko. Tam probíhá kooperační a verifikační mechanismus, tak jak byl dohodnut v rámci přístupu těchto dvou zemí k EU. Zároveň s tím máme, a to jenom zmiňuji, máme také e, Evropskou zprávu o korupci, e, ta byla vydána v roce 2014. A máme také zacílené akce, e, které mají za úkol posílit národní instituce, a pomáhat jim dodržovat eh, principy právního státu. A to se děje prostřednictvím evropských fondů, eh, které cílí eh, především na prevenci korupce, reformy justice a reformy státní zprávy. Můžeme zahájit řízení pro porušení předpisů a v několika případech jsme to udělali. A to v případech, kdy vidíme, že dochází k porušování evropského práva. Agentura pro základní práva eh, od níž budeme poté mít možnost vyslechnout prezentaci, eh, poskytuje eh, pomoc a expertízu, pokud jde o základní práva. Tato agentura sbírá a předává dál relevantní informace, včetně výsledků výzkumu a monitorování a tyto údaje předává eh, Evropské unii a členským státem, státům. Pak jsou tu ještě další zdroje informací jako Rada Evropy. A konečně bychom neměli zapomenout na eh, roli Evropského soudního dvora eh, v dodržování základních práv a hodnot smlouvy. Pokud jde o ten scoreboard, tak víte, že jsem přišla prezentovat letošní eh, Justice Scoreboard. My máme poměrně koncentrovaný a zavedený mechanismus eh, evropského semestru a programu ekonomického přizpůsobení. Je to poměrně nové, staré pouze tři roky. A pomocí tohoto scoreboardu se snažíme monitorovat a pozorně sledovat, říkám opravdu pozorně sledovat reformy justice v členských státech. A každý rok rada přijímá na základě tohoto scoreboardu konkrétní doporučení na základě návrhu komise. Tím podporuje proces evropského semestru. a je nezbytné každý rok eh, poskytovat eh, srovnávací analýzu a přehled toho, eh, jak reformy občanského, obchodního a dalších oblastí práva fungují v členských státech. Kromě indikátorů a měřítek eh, jsou vždycky kvalitativní eh, analýzy. A i eh, v rámci Evropského Justice Scoreboard doplňujeme ještě hlubší analýzy. A i letos si myslím, že půjdeme ještě dál v analýzách dalších zdrojů informace, které vypovídají o nezávislosti systému. Každý rok se tedy snažíme obohatit scoreboard o nové prvky, ale chtěla bych opravdu zdůraznit, že srovnatelnost dat je velice užitečná každý rok a skýtá kvalitní zdroje analýzy. Snažíme se všechna tato data ověřovat, protože hovoříme-li o soudních systémech, musíme být nesmírně opatrní. Čím jsme opatrnější s daty, které máme, tím lepší potom máme podklady a důkazy, pokud chceme e, přikročit k jednání. Spolupracujeme s členskými státy, spolupracujeme s Evropskou sítí e, soudnictví, Spolupracujeme také s, síť, se, s kooperační sítí ochrany spotřebitelů, s Eurojustem, Eurostatem a tak dále. E, potom k právnímu státu. Mohu vám říci, že mechanismus správního státu není pro nás monitorovací mechanismus. Je to spíše mechanismus, kterým komise může zasáhnout v situacích, které by vedly k ohrožení právního státu. Komisařka Jourová i první místo předseda vysvětlili, komisařka Jourová to vysvětlila minulý týden, že tento rámec bude aktivován v případě, že budou existovat jasné náznaky systematického ohrožování právního státu v určitém členském státu, a to zejména v situaci, kterou nemůže efektivně řešit řízení pro porušení předpisů. A jestliže pojistky pro zachování právního státu, které existují na národní úrovni, už nedokážou řešit tuto hrozbu. Tento rámec požaduje objektivní a důkladné zhodnocení situace. A to se týká toho, co jsem už říkala předtím, že potřebujeme mít informace, mít znalost určitých otázek týkajících se právního státu v členském státě. Obracíme se také na e, externí experty, jedním z nich je FRA, potom Ženevská konvence a tyto externí, tyto externí experti mohou poskytnout lepší analýzu konkrétních situací. Domníváme se, že principy právního státu v členských státech se nedají mechanicky kvantifikovat eh, nějakými statistickými indikátory. Je zapotřebí hloubkové kvalitativní analýzy dané situace. listina základních práv eh, a eh, každoroční zprávy s nimi spojené od roku 2010 představují hodnoty otevřené a inkluzivní společnosti. A já si myslím, že všichni máme společnou odpovědnost a musíme se snažit neustále při všem, co děláme, tyto hodnoty ctít a chránit. Výroční zpráva rekapituluje, e, jakým způsobem je listina základních práv uplavována v evropských institucích a v členských státech, když je uplatňováno evropské právo a to slouží jako základ pro dialog o implementaci listiny základních práv. A letos poprvé e, tu máme novou e, sekci o novém tématu a to jsou základní práva v digitálním prostředí. Z našich dosavadních zkušeností s těmito zprávami a nástroji z několika posledních let je komise eh, ještě více přesvědčena, že problémy týkající se hodnocení úrovně demokracie, právního státu a základních práv Eh, jsou vždycky velmi složité a pokaždé si žádají, jak už jsem říkala, kvalitativní hloubkové hodnocení a někdy také srovnávací analýzu stávajících eh, praktik a pravidel v ostatních členských státech. Úroveň demokracie, základních práv a právního státu nemoho, nemůže být měřena eh, pravítkem. Není možné eh, to mechanicky kvantifikovat eh, statickými a neohebnými indikátory. Abych se vyhnula dlouhému přednášení, nebudu teď hovořit o mechanismu spolupráce a o věření. Chtěla bych odpovídat na vaše otázky. Nicméně eh, eh, vězte, že pracujeme velice, eh, spolupracujeme velice úzce s Bulharskem a Rumunskem. Provádíme mise do těchto členských států a každý rok vydáváme zprávu. A to nám opět skýtá mnoho objektivních údajů potřebných pro e, doporučení o tom, jak lze situaci zlepšit. Dále bych chtěla říci, že evropský semestr, do kterého zapadá e, evropský scoreboard, tak tam ty fondy, které poskytujeme na konkrétní akce v oblasti reformy soudnictví, Potom tu máme mechanismus právního státu, sledujeme také případy porušování evropských předpisů na základě smlouvy. A všechny tyto zprávy se doufáme dokážou řešit všechny problémy, o kterých zatím víme. Na závěr bych chtěla říci, že si velice vážíme úsilí Evropského parlamentu a tohoto výboru, e, úsilí o zachování lidských práv, základních hodnot, na nichž je Evropská unie založena. Budeme pozorně sledovat e, vaši práci a to i tuto vaši iniciativu. Děkuji vám za pozornost a e, velice ráda zodpovím veškeré vaše případné dotazy. Děkuji mnohokrát a teď dám slovo panu Gabrielovi Dogenburgovi, který je eh, nejvyšším právním poradcem Evropské agentury pro základní práva. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne všem. Děkuji vám mnohokrát za pozvání. Je pro nás velikým potěšením, že zde můžeme být, i když to je svým způsobem určitý protimluv, protože to zda eh, máme vytvořit nějaký mechanismus pro ochranu článku 2 nebo ne, to je v podstatě politická otázka, je to politické rozhodnutí a my víceméně tady jsme eh, naopak nezávislá instituce, takže se možná říkáte, jaký je vztah mezi tou debatou, kterou vedeme eh, v Bruselu a tou naší agenturou ve Vídni. A myslím si, že eh, výsledky odpověď na tuto otázku můžete nalézt v pracovním dokumentu všech tří institucí EU. Všechny se shodnou na základním principu. Asi se členské státy by měly být považovány za sobě rovné, za prvé, a za druhé. Všechny tři instituce řekly, že pokud tedy měříme výsledky, tak by se měly měřit objektivně. A právě tam může sehrát určitou roli naše agentura. A já bych dnes s vámi chtěl pohovořit o dvou zkušenostech naší agentury a potom bych chtěl přednést jedno spíše tady provozní, eh, jeden provozní návrh. Jaké jsou naše zkušenosti tady? První je zkušenost s ukazateli, indikátory a za druhé tady vnímání Evropské unie jakožto více úrovňové formy vládnutí. Pokud jde o indikátory, ukazatele, tak my používáme ten koncept OSN, SPO, tedy struktury, procesy, výsledky. Co to znamená? Nechceme jenom popsat, jaké právní předpisy existují, to je ta strukturální součást, ale chceme také pochopit to, jaké konkrétní politiky členské státy vytvářejí, to jsou ty procesy. A potom ještě zbývá Další věc, protože máme ještě ambici porozumět právě tomu, zda tato politika, ta politická úsilí skutečně vedou v praxi k, nějakém, k nějakému zlepšení, jestli mají skutečný dopad na životy lidí. A to e, jsou ty výsledky. Proto tady máme struktury, procesy i výsledky SPO, tento typ ukazatelů. A máme zkušenosti ze tří oblastí. Za prvé práva dětí, e, postižených a integrace Romů. To jsou, abych tady hovořil konkrétně, tak se budu zabývat eh, jednou oblastí a to je integrace Romů. Proč konkrétně tato oblast? Protože tam už máme nastavený systém vykazování zpráv, jak víte, tak Evropská komise vydala sdělení z roku 2011, kde tady uložila členským státům povinnost vypracovávat strategii pro integraci Romů a navíc Rada v roce 2013 vydala podrobný Eh, seznam doporučení ohledně toho, jaká politická opatření by měly přijmout členské státy, aby zaručili integraci Romů. Nicméně, co tam chybělo, byl způsob měření výsledků pokud jde o plnění těchto eh, povinností. A právě zde eh, má důležitou úlohu FRA, naše agentura. Eh, my jsme vytvořili pracovní skupinu s účastí 18 členských států, kde se nám podařilo s členskými státy dospět k konkrétním ukazatelům pro měření výsledků. Myslím si, že to je velice zajímavá zkušenost, protože to není jednoduché shodnout se na takových ukazatelech a musíme skutečně členské státy si získat pro své myšlenky, především protože je to oblast, kde, je, kde jsou spíše předpisy soft law, měkké. Proč to není jednoduché? Protože když členským státům eh, řekneme, že musí mít ukazatele, indikátory, tak už je vyháníme z jejich komfortní zóny, protože už nemohou eh, se odkazovat na nějaká obecná eh, sdělení, nemohou pouze zaškrtnout nějakou kolonku a říci, ano, učinili jsme nějaké politické opatření, ale musí už konkrétně popsat a vyplnit, jak podle indikátorů SPO tedy fungují. Takže ano, je velice obtížné se shodnout na takových ukazatelích, ale je to možné a to si myslím, že je to hlavní pozitivní sdělení, které vám mohu dnes říci. Podařilo se nám vytvořit takový vzor společně s těmi 18 členskými státy a teď tedy v rámci strategie pro integraci Romů je tento formulář, tento formát využívaný všemi členskými státy. Myslím si, že je nezbytné mít takové konkrétní ukazatele, protože jinak nevíme, o čem hovoříme. Ono je jednoduché říci, že je potřeba Romům poskytnout přístup ke vzdělání, ale potom někdo musí definovat, co to vlastně znamená. Znamená to, že se musí jenom zapsat do školy, nebo to znamená, že skutečně ti žáci docházejí na výuku a hlídáme jejich docházku, co to konkrétně znamená. A navíc také znamená to, že skutečně potom sledujeme, zda dokončí školní docházku a je to tedy základní vzdělání, středoškolské vzdělání a tak dále. Tady tedy celá řada otázek, které je třeba podrobně stanovit. A ještě, abych uzavřel to téma indikátorů ukazatelů, tak mohu říci, že shodnout se na strukturálních ukazatelích, tedy pokud jde o právní povinnosti, to je jednoduché. Obtížné je potom shodnout se na těch, procesních ukazatelích, to znamená, která konkrétní politická opatření musí podniknout členské státy, aby tedy naplnili ty své právní závazky. Se třemi členskými státy jsme také eh, udělali pilotní projekt, je to Švédsko, Irsko a Nizozemsko. A tam tedy, když jsme se shodli na uh, ukazatelích, Eh, tak jsme s nimi testovali, zda je možné naplnit ty ukazatele eh, pomocí stávajících monitorovacích nástrojů. Protože často se říká, že není potřeba využívat nebo vytvářet nějaké nové nástroje, protože už existují. Takže jsme se zaměřili v rámci toho pilotního projektu na to, zda je tedy možné využít ty stávající monitorovací názory v rámci OSN a jiných organizací Konkrétně se soustředili na eh, zločiny z nenávisti a eh, diskriminaci a nezávislost justičních orgánů. Toto byly ty tři oblasti. A když jsme se podívali na ty monitorovací nástroje, které už existují, tak se, jsme zjistili, že ano, jednoduše tím splníme eh, nebo naplníme ty strukturální ukazatele, tedy ano, máte nebo nemáte nějaký právní předpis, který by se zabýval tím a tím. Ale pokud jde o konkrétní politická opatření, tak tam už je to složitější. A ukázalo se, že téměř je nemožné naplnit ty naše výsledkové ukazatele pomocí eh, stávajících nástrojů, tedy určit, zda skutečně nějaký právní předpis či nějaké politické opatření vedlo k nějakému zlepšení a pozitivnímu dopadu na životy eh, občanů. Další zkušenost, o kterou bych se s vámi chtěl podělit, a tady budu stručnější, je e, práce naší agentury v kontextu víceúrovňového vládnutí. Myslím si, že toto je tedy jedna z těch našich e, křivek učení, že tady v kontextu, eh, kontextu článku 2 nemůžeme se dívat na právní předpisy EU izolovaně, protože Evropská unie není sama o sobě, je součástí širšího mezinárodního prostředí. A jsou tady dvě možné věci. Za prvé je možné eh, vysí, posílat tady evropská data do uh, eh, mezi národních složek, aby tam byla využívána v rámci třeba UPR. A nebo za druhé tady najít to evropské jádro v rámci mezinárodních smluv a závazků. Co tím myslím? Eh, v rámci jakékoliv mezinárodní smlouvy a úmluvy máme vždycky nějaké základní jádro, které EU musí také využívat. V roce 2005 nezapomeňme, že v Varšavě se hlavy států shodly na tom, že Evropská unie musí transponovat všechny standardy, na kterých se uh, členské státy shodly v rámci Rady Evropy. To je velice důležité. Je tady tady to propojení, ale nejde jenom o standardy. Je také nesmírně důležité, abychom do toho zapojili všechny hlavní aktéry v rámci lidských práv a soudního a právního státu. Takže jsou to soudní systémy, národní agentury pro lidská práva, ombudsmany, také zástupci občanské společnosti. A z toho by skutečně eh, situace na úrovni EU velice profitovala. Kdybychom skutečně, ať už je to prostřednictvím nějakého výročního dialogu v radě nebo nějakého symponzia, kdybychom skutečně zapojili všechny tyto vnitrostátní eh, aktéry, protože jinak skutečně o mnoho přijdeme. A závěrem jedno takové provozní doporučení, a ono to souvisí s tím, o čem jsem hovořil předtím. Ano, už máme k dispozici velkou spoustu dat v rámci monitorovacích systémů na úrovni EU, OSN a jiných, ale je poměrně obtížné se dostat k těm datům. A možná ani odborníci někdy nevědí, že každý rok vzniká přibližně 50 monitorovacích zpráv v rámci členských států o těch jednotlivých systémech. A už vůbec občané, jak si nevědí o tom, jak komplikovaný ten systém je. Takže by bylo velice užitečné všechna tato data nějak sjednotit, eh, schromáždit je v rám, třeba ideálně na internetu eh, na jednom místě, eh, vytvořit nějaký informační systém pro základní práva v Evropské unii. Možná si myslíte, že je to jaksi naše starost, protože uh, my jsme tedy agenturou pro toto, ale má to svůj důvod. Listina základních práv eh, pokrývá asi 80 hodnot, které jsou v článku 2. A pokrývá je a rozpracovává je podrobněji. Je tam větší legitimita. Takže skutečně uh, Základní práva podle nás jsou základní součástí diskuse, když hovoříme o článku 2 a kdyby existoval nějaký informační systém, který schromažďoval všechna tato data, tak by eh, byly daleko viditelnější i neevropské standardy, které jsou ale relevantní pro náš systém. Myslím si, že by to byl poměrně skromný krok, který by byl velice relevantní především, a tady se vrátím na začátek, Eh, vzhledem k tomu, že Evropský parlament, Rada i Komise se tedy eh, shodly na dvou základních principech, a sice, že členské státy musí být eh, jaksi si rovné a musí být posuzovány na základě objektivních a spolehlivých důkazů. Děkuji mnohokrát, říká pan předseda, a teď si vyslechneme paní Simonu Granatu Mengini, která je zástupkyní tajemnice Benátské komise z Rady Evropy. Prosím, máte slovo. Um, Do you have a presentation? Yes. Is she there? Máte pro nás prezentaci? Už je vidět? Prezentaci už vidíme na obrazovkách. Mr. Chair, ladies and Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, je mi ctí být tu dnes s vámi. Já nebudu dlouho představovat Benátský výbor Rady Evropy. Já si myslím, že ho znáte. Je to nezávislý poradní orgán Rady Evropy. A Eh, pokrývá tedy 60 členských států, ne pouze 47 států Rady Evropy, ale má dosah i mimo evropský kontinent. Eh, Benátský výbor se zabývá právním státem různými způsoby. Zabývá se otázkami právního státu v mnoha zemích. Opravdu v mnoha zemích a mnoha způsoby Eh, hodnotí ústavu, eh, hodnotí různé zákony. A dělá to obvykle na požádání to v situacích, kde dochází k opakovanému, snad i, porušování, snad i systematickému porušování právního státu a my konáme na žádost státu nebo některého orgánu, který nás žádá o stanovisko. V roce 2011 jsme vydali obecnou zprávu na žádost parlamentního schromáždění a v této zprávě jsme se zabývali pojmem právního státu nebo rechtsstaat nebo etat 2 Je to samozřejmě eh, dlouhá diskuze o tom, co přesně to znamená a jak daleko tento pojem zachází. Uvědomujeme si, že je velice nepravděpodobné, že se shodneme na definici právního státu. Eh, přestože eh, existují definice, které se nám obzvláště líbí, no, je to definice Toma Bingana, například, ale zároveň si uvědomujeme, že bez ohledu na to, kde a v jakém právním kontextu existují určité ústřední prvky, které jsou společné a se kterými souhlasí všichni. V roce 2012 jsme se posunuli k jinému přístupu k právnímu státu. Uvědomili jsme si, že právní stát je méně předmětem pozornosti, jakožto jeden ze tří pilířů Rady Evropy ale že neexistuje tu pro něj žádný monitorovací mechanismus. Je samozřejmě zmiňován v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, hovoří se o něm v, v, ohled, v souvislosti se soudy a se spravedlivým procesem, ale velice nesystematicky. Domnívali jsme se tedy, že by stálo za to eh, vyvinout nástroj, který by umožnil správné a konzistentní chápání a výklad pojmu právní stát což by nám usnadnilo praktičtější eh, uplatňování principu právního státu. Museli jsme se tedy soustředit na to, jak se právní stát implementuje, místo abychom dlouho diskutovali o tom, co to vlastně je a co všechno do něj patří. Začali jsme tedy pracovat na seznamu, checklistu. Eh, byl to velice krátký seznam eh, přiložený k naší zprávě z roku 2011. Tehdy jsme na něm začali pracovat a e, budeme tuto práci brzy dokončovat. Je to pět kritérií, e, které se potom dělí dále na podparametry. Je to zákonnost, tedy vláda zákona, potom právní jistota, e, zákaz arbitrárnosti a zneužívání pravomoci, rovnost před zákonem a nediskriminace a přístup ke spravedlnosti, nezávislost a nestranost, soudnictví, spravedlivý soudní proces a ústavní spravedlnost, pakliže existuje v zemi systém ústavní spravedlnosti. Tato kritéria jsou eh, doprovázena eh, vysvětlujícími poznámkami, eh, které slouží k lepšímu pochopení toho, co vlastně myslíme. Ten checklist je vlastně dotazníkem, takže ta kritéria jsou formulována v podobě otázek a vysvětlující poznámky vysvětlují, e, co tím myslíme a odkazují na zdroje, například na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva nebo Evropského soudního dvora nebo na dokumenty OSN, aby bylo jasné, co těmi otázkami myslíme. A pak tu máme seznam vybraných standardů a tam je hezky vysvětleno, odkud se ty otázky vzaly, jaký je jejich společný základ evropský i mezinárodní. Další slide, prosím. Ta kritéria jsou jednak právní a ta pokrývají ústavní a zákonnou strukturu, tak jak je vykládána v určitých zemích, potom platnou legislativu a judikaturu soudů dané země. Vezměme si například eh, nezávislost eh, soudnictví, tak ta otázka potom zní, eh, jsou soudci jmenováni na stálem základě, anebo až do doby, než dosáhnou důchodu. To je otázka, při které je potřeba proskoumat pravidla dané země, ústavu, pakliže existuje ústavní základ, zákony, principy a judikaturu, pakliže nějaká existuje. To jsou tedy právní kritéria. Většina kritérií je právních, Některá kritéria jsou ale faktická. A faktická kritéria mají doplňovat ta kritéria právní. Nicméně ten checklist zůstává spíše seznamem právním, takže e, do těch faktických kritérií příliš hluboko nezabíháme. E, některé z nich jsou ale nutné, e, například nezávislost soudnictví. Tady ta otázka zní, je soudnictví veřejností vnímáno jako nezávislé? Jak veřejnost vnímá případné politické vlivy a manipulace při jmenování a povyšování soudců? Jak vidíte, tedy jsou určitá pravidla, soudci jsou jmenováni například na základě ústavy eh, na dobu neurčitou, ale možná, že veřejnost nepovažuje jejich jmenování za transparentní a nezávislé a nedomnívá se, že by nedocházelo k politické manipulaci. A tady právě přicházejí ty fakt, ta faktická kritéria, která doplňují analýzu. Samozřejmě u každého z těchto kritérií existují zdroje ověřování. U právních měřítek jsou to texty, které jsou v platnosti, jejich právní hodnocení Benátským výborem, také monitorovacími orgány Rady Evropy a dalšími institucionálními zdroji. U faktických kritérií je těch zdrojů více, je to SEPEŽ, je to EU Justice Scoreboard, potom materiály z Agentury pro základní práva, Eh, pak také průzkumy veřejného mínění, materiály občanské společnosti, články novinové a tak dále. Eh, proč to tedy děláme? Eh, jaká je povaha těchto checklistů? Východiskem Benátského výboru byl poznatek, že právní stát je proces že, že ho nelze nikdy úplně dosáhnout. Dosáhnout eh, úplného právního státu, to je otázka pouze jaksi postupování na vyšší a vyšší úrovně. Každý stát se blíží právnímu státu, a žádný stát ho patrně nikdy nedosáhl. Některé státy jsou v dále, některé nejsou tak daleko. Zkrátka je to probíhající proces. Ten checklist je proto seznamem otázek, ale nemá to být pouze položka k odškrtnutí. Ne, e, pokud, všechny, pokud všechna políčka nejsou zaškrtnuta, neznamená to, že stát selhává že nenaplňuje principy právního státu. E, tak tomu není. Jak říkám, je to normální a je to běžné, že státy mají silné stránky a slabé stránky. Není to buď a nebo, všechno nebo nic. A dále eh, paní eh, Michu eh, zopakovala několikrát, že vyhodnotit právní stát je velice složité. Odpovědět na otázky je vždycky zjednodušené, protože ta kritéria a parametry jsou zjednodušené. Samozřejmě ale odpovědi na tyto otázky musí být zpracovány patřičným způsobem, globálním způsobem a to v číslech, nejenom, nejenom ano nebo ne. Takže hodnocení checklistu je globální a musí pracovat na základě velkého počtu prvků, zdrojů a vstupů. Další slide, prosím. Pro koho ten checklist je? Pro celou řadu aktérů. Benátský výbor nevypracoval tento checklist pro nějakého konkrétního uživatele. Bude ho využívat samozřejmě Benátský výbor při hodnocení otázek právního státu Nicméně tento checklist je zamýšlen i pro státní instituce, pro parlamenty, pro jakékoliv státní orgány, které by chtěly hodnotit úroveň eh, právního státu v dané zemi. Občanská společnost ho může používat. Nás už oslovilo několik nevládních organizací z několika zemí, eh, které od nás požadovaly pokyny, jak mají strukturovat své hodnocení právního státu ve své zemi. A pak ho samozřejmě můžou využívat mezinárodní organizace. Když jsme na checklistu začali pracovat, mechanismus Evropské unie neexistoval, ale domníváme se, že by, že by sem zapadal. Co je na tom checklistu nového? Samozřejmě ta kritéria, zdroje ověření a metody e, nic nového nejsou. Pan Togenburg právě říkal, že dostupných údajů je tolik. Monitorovací orgány Rady Evropy, Evropský soud pro lidská práva, Evropská unie, FRA, OSN, občanská společnost. Zdrojů je spousta. Všechno někde je ale my jsme měli pocit, že tu chybí globální přístup důkladné proskoumání všech těchto otázek. Protože není to též zkoumat jeden konkrétní problém a zkoumat celý kontext. A pokud takto zkoumáme, děláme to vždycky stejně, děláme to vždycky konzistentně, používáme vždycky stejný přístup, stejná měřítka, máme transparentní zdroje, Když hodnotíme legislativu určitého státu, je státu jasné, co přesně uplatňujeme. Používáme u všech států po každé stejná kritéria. Jsme eh, co nejobjektivnější, jsme stejně objektivní jako u jiných států. Záměrem je vypracovat jasná pravidla hry. Když hovoříme o právním státu v určité zemi, pak by ta země měla vědět, o co nám jde. A jaká hodnocení budeme provádět. Dotyčný stát by měl vědět, že totéž děláme i v ostatních případech, všude tam, kde se zabýváme otázkami právního státu. nový evropský rámec pro posílení právního státu. E, to je rámec, který umožňuje Evropské komisi e, žádat Benátský výbor o konzultaci a o radu. E, Evropská komise tedy může žádat názor, jak už to udělala, anebo může žádat o vypracování stanoviska o konkrétních zákonech určitého státu a teoreticky může komise požádat Benátský výbor, aby vyhodnotila e, právní stát na základě svého checklistu celého nebo jeho části. Ale samozřejmě Evropská komise může tento checklist využívat sama přímo aniž by se obracela na Benátský výbor. Další slide, prosím. Na závěr bych chtěla zopakovat, že úplné naplnění právního státu je utopie. Žádný stát ho plně nedosáhl. Každý stát ho může eh, teoreticky dokázat, takže dodržování právního státu je třeba neustále sledovat. A náš checklist není ani, eh, ani úplný, ani definitivní. Bude přijat patrně v březnu, bude to jakýsi průběžný stav, ale už ho začneme využívat a doufáme, že nám přinese výsledky, o kterých jsem už hovořila. Děkuji vám. Thank you very much for that presentation. I'm... Děkuji vám mnohokrát za prezentaci. Jsem si jistý, že budeme mít otázky na vaši adresu. A teď máme poslední naši řečnici, doktorku Julindu Bekiráš, která je z Binghamského centra pro eh, právní stát z Britského ústavu srovnávací a mezinárodní právní vědy, která se zúčastnila i vyjednávání eh, k relevantním indikátorům na úrovni OSN a dá nám také nějaké příklady toho, jakým způsobem se nám podařilo v Německu a Spojeném království nalézt nějaké vnitrostátní ukazatele pro porovnávání. Eh, máte slovo. Děkuji mnohokrát za pozvání pane předsedo. Já bych vás dnes chtěla upozornit na to, jak budeme v dalších 15 letech nahlížet vůbec na zásady právního státu a základní práva. A to konkrétně v rámci, další slide prosím, v rámci uh, cílů udržitelného rozvoje, na kterých se shodla, eh, shodlo valné schromáždění v New Yorku v září 2015. Toto je stručná osnova základních tří témat, které chci zmínit ve své prezentaci. Je to velice stručný souhrn toho, proč ty cíle udržitelného rozvoje se liší eh, od těch předchozích cílů tisíciletí. A chci zdůraznit zvlášť význam cílu 16, což je přístup k justici, ke spravedlnosti a právní stát. V tuto chvíli se tady snažíme určit jak globální, tak vnitrostátní ukazatele pro měření naplňování tohoto cílu. A také vás chci upozornit na eh, některé příklady z konkrétních států, tedy ze Spojeného království a Německa. tady mezinárodní, tady e, rozvojové cíle tisíciletí a e, teď ty nové cíle udržitelného rozvoje e, od roku 2015 až 2030. Ty nové cíle v tuto chvíli mají holistický tří rozměr, trojrozměrný přístup. Nejde už jenom o hospodářský rozvoj, ale také má společenskou dimenzi a ekologickou dimenzi. A jak už tady zaznělo, poprvé v tuto chvíli tam jsou zahrnuty i názory zástupců občanské společnosti. Několikrát e, proběhla konzultace se, zástupců, se zástupci občanské společnosti a jejich názory byly také zapracovány do konečného znění. E, Eh, udržitelných rozvojových cílů. Důležité také je, že jsou univerzální ve svém rozsahu, to znamená, není to zaměřeno pouze na rozvojové země, ale na všechny členské státy OSN. A to především platí, pokud jde o cíl 16, a ten je součástí inovativního oznamu, eh, obsahu, pardon, udržitelných cílů. Je to tady právě eh, přístup ke spravedlnosti a právní stát. A člen, členské státy zde, zde zavazují zlepšit svůj přístup. A netýká se to jenom rozvojových zemí, ale i těch rozvinutých. Tady státy jako Spojené království a Německo také mohou vylepšit své justiční systémy a právní stát. Mezi inovativní aspekty SDG, těch eh, rozvojových cílů, udržitelných rozvojových cílů, se právě chci zaměřit na ten cíl 16, který se skládá ze tří Eh, složek. To je eh, podpora eh, právního státu, přístup k justici pro všechny a rovno, rovné a inkluzivní instituce na všech třech úrovních. Konkrétně tam máme rozpracovány i jednotlivé cíle, jednotlivé konkrétní akce a konkrétně akce 16.3 se zabývá právě tématem o kterém dnes hovoříme. To znamená, že se členské státy zavazují eh, prosazovat zásady právního státu na vnitrostátní i mezinárodní úrovni a zajistit přístup ke spravedlnosti pro všechny. Jak už tady zaznělo, dosažení skutečného právního státu, naplňování právního státu je dlouhodobý cíl. A právě tato konkrétní akce eh, to říká, protože tady hovoří ne o zajištění a tak dále, ale o prosazování právního státu. Je tady tady povinnost prosazování eh, těchto cílů a navíc zajištění eh, přístupu ke spravedlnosti. Je tady tady zdůrazněn i ten prvek rovného přístupu ke spravedlnosti. Toto je tady cíl. V tuto chvíli probíhají vyjednávání která mají za cíl nalézt konkrétní ukazatele, pomocí kterých toto budeme měřit, tedy jak budeme měřit, zda členské státy skutečně zajišťují rovný přístup ke spravedlnosti pro všechny. Na tomto slajdu vidíte vlevo tabulku členských států skupiny, technické statistické skupiny, která se zabývá právě nalezením či stanovením globálních ukazatelů, včetně ukazatelů let pro cíl 16.3. Nevím, jestli to vidíte na tom slajdu dobře. Ono je to malé, ta tabulka. Ale předseda Spojené království, máme tam Tanzanii, Ugandu, Botswandu, Kamerun, Kapverdy, Senegal, Alžírsko, z Evropy a Severní Ameriky, tam máme Kanadu, Francii, Německo, Nizozemsko a Švédsko. To jsou tedy členské státy této skupiny. Jak jsem říkala, je to skupina technická, statistická. Jsou tam zástupci vnitrostátních statistických úřadů těchto zemí a ti určili či přednesli několik návrhů. Já jsem eh, zde zdůraznila tři tyto návrhy. První dva jsou ty, které v tuto chvíli eh, jsou obsaženy v pracovní verzi dokumentu, který bude představen Statistickému úřadu OSN v březnu 2016 a poté bude tento text předložen k projednání politickému orgánu v rámci OSN. Tedy vlastně členským státům, řekněme zástupcům vlád členských států. Bohužel v tuto chvíli trend je takový, že, se, že je zde spíše snaha eh, ty cíle rozředit a změkčit, protože cíl těch prvních dvou je spíše na trestní justici, to znamená, skutečně se tam nerozlišuje mezi trestním právem a občanským právem a administrativním právem. Cíl 16.3 je naprosto jasný, je tam rovný přístup k spravedlnosti pro všechny, takže jak vidíte, tak tady ten první, ty první dva návrhy jsou příliš úzké ve svém rozsahu. Ten třetí návrh podporují členské státy jako USA, Kanada a hlavní eh, mezinárodní orgány eh, a agentury Světová banka, a tak dále. A je to takový širší ukazatel. A chce měřit podíl těch, kteří za posledních 12 měsíců měli nějaký spor a měli přístup ke, spravedlní, ke spravedlivému mechanismu pro řešení sporů, ať už formálnímu, neformálnímu, alternativnímu či tradičnímu. Takže eh, tady jde právě o to, že se tam nebudou zachycovat pouze administrativní data ohledně toho, jak funguje justiční systém, tady kolik je soudců, jak, jak dlouho se řeší spory, jak dlouho trvá eh, řízení a tak dále, ale eh, měří se zde také vnímání na straně účastníků těch sporů. Protože tady hovoříme o spravedlnosti těch mechanismů pro řešení sporů. Tento typ dat je možné získat prostřednictvím eh, například průzkumu, dotazníků a tak dále. Návrh, ten návrh spočívá v tom, že je třeba pořádat nějaké eh, takovéto průzkumy a věnovat jim konkrétní nějaký oddíl v rámci zpráv. V budoucnosti je tady cílem sbírat takovýto typ dat, což je něco, co v tuto chvíli neexistuje. Velice stručně nyní ke dvěma konkrétním příkladům. Kromě globálních ukazatelů, tedy státy a regiony, mají své vlastní ukazatele. Respektive je možné je přijmout. Pro určování takovýchto ukazatelů existují různé metody a postupy. Liší se to skutečně stát od státu. A dobrý model je například ten německý, protože je mm, poměrně pokročilý. A tam kromě toho, že se určují prioritní oblasti rozvoje, také zahrnuje dvě úrovně kontroly řekněme. První úroveň je tedy eh, vládní poradní rada, která se skládá z odborníků, kteří radí vládě a posuzují, zda politika vlády skutečně dosahuje cílů, které si stanovila. A jako druhý orgán je zde eh, parlamentní výbor průřezový jednotlivými politickými stranami, který také posuzuje dosahování cílů. Ve Spojeném království eh, jsou tato témata eh, součástí tedy decentralizovaného systému vlády, to znamená, že jednotlivé jurisdikce v rámci Spojeného království toto řeší eh, odděleně. V tuto chvíli Wales a Skotsko eh, zahájili ehm, otevřenou konzultaci, v Anglii také dochází k novým krokům, ale možná by měla na úrovni Spojeného království být také podniknuta nějaká celková akce. Děkuji. Děkuji mnohokrát, říká pan předseda všem řečníkům. V tuto chvíli máme asi 20 či 25 minut na otázky, takže přejdeme rovnou ke stínovým zpravodajům. Prosím, pan Engel. Thank you, Claude. Děkuji, Claude. Já mám takovou jednu asi obecnou otázku na všechny řečníky. V podstatě to není ani otázka, ale závěr, který jsem se já tady učinil, když jsem poslouchal tu ty prezentace o tom, jak vlastně určujeme, co je co v Evropské unii standardy v oblasti eh, základních práv, eh, toto určovat v Evropské unii, to je vlastně jako kdybychom určovali, zda eh, Čína je nebo není tržní ekonomika. Protože všichni máme různá kritéria. Brazílie, Austrálie, USA, všichni máme různá kritéria a my v určitou chvíli asi dospějeme k závěru, že to tak je, že tady existují nějaké ukazatele, ne protože to tak skutečně je, ale že prostě víme, že musíme něco takového mít. Vím, že eh, Rada Evropy také má své ukazatele, ale mohl bych zcela jednoduše eh, poukázat na celou řadu členských států Rady Evropy, kde skutečně standardy, pokud jde o právní stát a eh, základní práva, že skutečnost se v těchto členských státech skutečně velice liší od těch standardů. A přesto uh, Eh, v dlouhodobém hledisku Rada Evropy jaksi na nikoho neukazuje prstem a nekárá ho a proto také musí být nějaký důvod. A jedna věc, ke které se vždycky vracím, když poslouchám odborníky z praxe, a vy se právě touto oblastí zabýváte profesionálně, tak eh, vlastně vždycky zjišťuji, že eh, demokracie a právní stát to není účetnictví. Podle mého názoru nemůže existovat nějaký standardizovaný seznam ukazatelů a nástrojů a vzorečků a tak dále, pomocí kterého by bylo možné skutečně posoudit objektivně, zda něco funguje nebo nefunguje. A to zvlášť v této oblasti. Protože tady máme velice odlišné formy vládnutí, máme diktátorské režimy, máme státy, kde jsou tisícileté tradice Eh, podpory eh, základy, eh, základů právního státu a tak dále, aniž by třeba měli psanou ústavu, pan předseda možná ví, o kterých zemích hovořím. A mně se líbí ten přístup, o kterém hovořila paní Granata Mengini na začátku, když říkala, že Eh, na začátku Benátská komise měla pocit, že možná není potřeba mít nějakou definici, ale je potřeba se shodnout na nějakých klíčových základních prvcích. A to by se mi líbilo také v Evropské unii. A to, tím se vracím k něčemu, eh, o čem ví eh, Sofia, paní zpravodajka a celá řada stínových zpravodajů. A sice, že máme určitou evropskou logiku vládnutí. Máme, existuje tady určitý způsob, který kterým jsme se rozhodli si vládnout a spravovat věci veřejné. Jsou tady určité jednoduché prvky, pravděpodobně také jaksi kvantifikovatelné a měřitelné, ale také hmatatelné, řekněme. Za prvé je to tady to, že nemůže existovat arbitrárnost, korupce eh, a kroky státu musí být vypočitatelné, jak se předvídatelné. Že tedy občané musí mít pocit, že mají vládu věcí veřejných ve svých rukou a že orgány, které spravují věci veřejné, dělají, co mají a pokud nedělají, tak je možné eh, změnit jejich složení. A tímto směrem bych chtěl, aby se napřelo naše uh, snažení. Mně se příliš nelíbí ukazatele a e, porovnávací tabulky a tak dále. Myslím si, že to je spíše užitečné pro technické záležitosti, protože e, něco tak eterického, jak se je nehmotného, jako je demokracie a právní stát, e, tady to asi nefunguje. Paní Be- Monika Beňová, prosím. Děkuji velmi pěkně. Děkuji velmi pěkně. Budu hovořit slovensky. Toto dnešné e, naše stre... Toto dnešní naše setkání považuji za velmi dobré z pohledu iniciativní zprávy, která čeká výbor Libe. Chci se zeptat na konkrétní záležitost. Tento týden jsme tady měli novináře z členských států a kvůli seminářů o migrační krizi. A včera jsem měla dvouhodinové setkání se slovenskými novináři. Dostala jsem otázky, které se týkaly zvláště opatření, která bychom mohli využít v souvislosti s neplněním povinností jednotlivých členských států. Ptali se mě, jaká je vymátelnost toho, co máme stanovené jako naše základní principy a základní hodnoty s ohledem na opatření migrační krizi, kde některé země, včetně Slovenska, mojí země, konají v rozporu s těmito principy. nejsou připravené účastnit se společných rozhodnutí a dokonce ve svých zemích vytváří často situace, které hraničí s dodržováním základních práv, anebo dokonce tato základní práva jsou porušována a toto porušování si potvrzují nově přijatými zákony. Jaké jsou z vašeho pohledu možnosti všech těch eh, cených institucí, které zde zastupujete, které by umožňovaly, aby tyto země, které jsou členy Evropské unie, byly nějakým konkrétním způsobem penalizovány. Protože v našem výboru jsme často měli velkou diskusi o porušování základních práv v členských státech a většina z nás, kteří jsme stínovými zpravodaji i k této zprávě zvláštní iniciativy, se dlouhodobě zabýváme dodržováním členských, eh, základních práv v členských státech Evropské unie. A v minulém období jsme přijali velmi dobré zprávy o dodržování základních práv. Ale vždy nad tím vysí ta formulka no naming, no shaming. A pokud budeme nedostatečně důslední a pokud eh, opravdu nebudeme uplatňovat systém sankcí vůči členským státům, které nedodržují konkrétní základní práva, tak vždy zůstaneme jen takovým diskusním klubem, který sice pojmenuje problémy, ale nenabízí občanům konkrétní řešení těchto problémů. A myslím si, že ta konkrétní situace, kterou máme nyní v Evropské unii, kdy se začíná hovořit o konci Schengenu, začíná se hovořit o jakýchsi nových pravidlech, právě tato situace by nám měla vytvořit prostor, abychom našli způsob, jakým budeme postupovat jak z hlediska našich vlastních zemí, z hlediska členských států Evropské unie, které nedokážou plnit základní povinnosti z hlediska dodržování základních práv. Děkuji, pan Kirkhope, prosím. Pane předsedo, já mám, mám jenom velice krátký příspěvek. Zdá se mi, že se všemi těmi pravidly, monitoringy a scoreboardy to je všechno velice hezké, ale my si musíme uvědomit, jak to všechno je vlastně efektivní. Existuje tady nevyhnutelný střed mezi suverenitou členského státu a implementací evropského AKI. V tomto výboru a vlastně v celém parlamentu se pravidelně bavíme o určitých zemích, a o tom, zda si myslíme, že si vedou dobře nebo ne. Ale popravdě řečeno, eh, velice těžko zůstat eh, totálně objektivní. V rámci politického systému je těžké vynášet soudy a já si myslím, že my na to v podstatě nemáme. Můžeme tedy mít scoreboardů, kolik chceme, ale v konečném důsledku, co z toho vzejde? Eh, jaké pravomoci máme, pokud vůbec nějaké, na implementaci. Je hezké hovořit o sankcích. Eh, to je ale potom často velice subjektivní diskuze, jaká už v tomto výboru také mnohokrát proběhla. Takže tato diskuze je velice zajímavá, velice užitečná v mnoha ohledech, ale podle mého názoru je tady ten základní rozpor. A dokud tento rozpor bude trvat, tak nedosáhneme úplné objektivity, kterou někdy potřebujeme. A těžko no, ne, nevím přesně, jak z toho ven. Eh, každopádně je to důležité, je potřeba být pragmati, pragmatičtí a realističtí. Paní Barbara Spinelli, prosím. Grazie, presidente. Děkuji, předsedo. Já bych eh, tady chtěla předložit malou úvahu a také položit jednu otázku. Paní Granata Mengini prohlásila, že uplatnění skutečného právního státu je utopií. Já bych v tomto ohledu řekla, že realizace právního státu je spíše obtížná záležitost, ale není utopií. Pokud eh, hovoříme o utopii, tak eh, to by znamenalo, že se domníváme, že reformy jsou utopické a v takovém případě bychom museli přistoupit na konzervativní politiku, nebyly by revoluce a nebyly by žádné reformy. Proto si myslím, že v Evropě se v současnosti ocitáme eh, v situaci, která z hlediska práva je velmi vágní, zvláště s ohledem na uprchlíky. A pokud se říká, že právní stát je utopí, tak eh, se vystavujeme riziku, že se staneme diskusním klubem. Já se domnívám, že je nutné realizovat právní stát. Je nutné to přenést do reality. Mám dvě otázky. Vy jste hovořila o pololetním šetření ohledně reformy justice v těch jednotlivých členských státech. A já bych chtěla vědět, nebo lépe řečeno, bych vám chtěla položit následující otázku. My máme v současnosti několik studií ohledně porušování článku 2 Charty základních práv. A v tomto ohledu bych chtěla vědět, zda tyto studie ohledně porušování základních práv jsou zohledňovány v těch jednotlivých politikách. A druhá otázka. Zajímal by mě váš názor ohledně výjimky, kterou požaduje Spojené království z hlediska uplatňování evropského právního systému na úrovni jednotlivých soudců. Chtěl bych vědět, zda se to zkoumá, jak na úrovni Evropské unie, tak Rady Evropy. Děkuji. Děkuji. Ještě tři další kolegové chtějí hovořit a potom už uzavřu seznam řečníků. Všichni se velice zabývají tímto tématem, takže já se omlouvám, ale musím vás požádat o co největší stručnost. Jenom pár minut, prosím. Pan López Aguilar, Ana Gomez a Sofie. Takže Juan Fernando, prosím. A prosím, dvě minuty dodrž, protože máme málo času. Ano, já vím, že máme málo času, ale nenechám si ujít šanci vyslechnout si od zástupkyně Benátského výboru a FRA eh, jejich eh, názor na to, eh, jakým způsobem zacházíme s žadateli o azyl v členských státech jak zacházejí členské státy Evropské unii s žadateli o azyl. Existují velké rozdíly eh, v tom, jakým způsobem se dodržují základní práva, eh, zakotvená v listině základních práv Evropské unie, která chrání nejen evropské občany, ale také cizince, kteří nám klepou na dveře. Zejména se ptám na Maďarsko anebo Španělsko a jeho jižní hranici pokud jde o ty takzvané eh, hot returns, eh, horké, divoké navracení žadatelů, které probíhá, aniž by ti žadatelé vůbec byli vyslechnuti. Děkuji, Juana, děkuji za stručnost. Eh, ano, prosím. A také děkuji předem za stručnost. Já si myslím, že je velice hezké mít metody a standardy a tak dále, ale potom je uplatňujme zjistěme, jaký je stav Evropské unie. Podle mého názoru je odpudivý. A je to samozřejmě eh, relativní, ale podle mého názoru můžeme být hrdí na to, čeho jsme dosáhli, ale na druhou stranu je to smutná vizitka toho, co se v poslední době děje a toho, jak nedostáváme našim závazkům a povinnostem, eh, co se týče právního státu. Já si myslím, že je nepatřičné hovořit o právním státu jako o utopii, které nelze dosáhnout. Protože v tom případě nemá cenu bojovat za spravedlnost. E, potom nemá cenu vyvíjet soudnictví, když je to utopie a nikdy toho nedosáhneme. Já si myslím, že tak jste to nemyslela, ale myslím si zkrátka, že to není vhodná formulace. Já jsem z toho všeho velice smutná. Já jsem ze země trojky, které trojka přinesla více chudoby, více nerovností. Třetina našich dětí žije v chudobě. A to už leco vypovídá o udržitelnosti e, rozvoje. Samozřejmě to máme korupci, daňovou nerovnost a tak dále. A to není jenom na úrovni členských států, je to i na úrovni komise. Komise nás zklamala, komise selhává. A to je samozřejmě politická otázka. E, Boj proti korupci. Jak komise bojuje proti korupci? Nějaká zpráva je mi fuk, ale pokud komise nejedná, tak ta zpráva je jenom způsob, jak zakrývat základ, zásadní kauzy. Jako například ta kauza, která se týká mé země a Německa. Nebo například v Maďarsku Eh, když vidíme, jak to vypadá se základními právy v Maďarsku, jak se Maďarsko chová, eh, například k uprchlíkům, což samozřejmě není jenom otázka Maďarska, i předseda Tusk eh, nedávno žádal, aby migranti a žadatelé o azyl byli zadržováni. A poslední moje otázka. Jak to, jak to, že komise, rada a členské státy mohou zavírat oči nad, nad využíváním eh, dronů pro cílené zabíjení evropských občanů jedním členským státem, a to je Spojené království? Jak je to možné? Kde je tady právní stát, kde je spravedlnost, kde jsou lidská práva? Předseda přerušuje Sofie. Eh, já bych se chtěla vrátit k tématu dnešního rána, protože cítím, že tady je mnoho témat, eh, které která no, Kolegové, prosím vás, stále ještě probíhá slyšení. Takže prosím, buďte tiše. Já nemám kladívko, takže prosím vás, buďte potichu. Dobře, tak já budu pokračovat. Mám jednu poznámku a jednu otázku. A bylo by dobré, kdyby se panelisté soustředili na odpovědi e, a e, na poznámky, které se týkají těch indikátorů, protože to je dnešní téma. Já jsem poslouchala Franka Engla, Timothyho Kirkhopa a další, kteří jsou poněkud skeptičtí ohledně možnosti vyvinout indikátory a potom je aplikovat. Já uznávám, že to není lehké, Nicméně e, je fakt, že, e, nebo te, ten fakt, že právní stát a demokracii je těžké kvantifikovat, e, neznamená, že je nemožné vyvinout indikátory. Indikátory nejsou nějaká tvrdá přesná měřítka. Jsou to indikátory, právě nic víc, nic míň. A i ty můžou vypovídat o něčem velmi hmatatelném. Mám otázky na pana Togenburga. který hovořil o EFRIS. A to je, myslím si, velice hezká myšlenka. E, proč se takový nástroj dále nevyvíjí? Pokud toto není otázka na FRA, tak možná na komisi, ale začali jste? Tak e, paní Michu, prosím, začněte s odpověďmi a omlouvám se za nedostatek času. Děkuji vám. Já se soustředím na otázky týkající se tohoto panelu. A potom mimo tento panel můžeme projednat spoustu dalších otázek, ale myslím, že ne teď. Chtěla bych říci, že naprosto souhlasím se Sofí s tím prvním, co jste říkala. Právní stát je velice důležitý. A nevím, proč nebo my, my děláme mnoho pro to, abychom dali věci do pořádku. Já vím, že je s tím spojeno mnoho výzev. Vím, že někdy ty výzvy přicházejí rychleji než naše reakce. Nicméně my reagujeme, reagujeme v mnoha případech. Hlídáme dodržování, zahajujeme řízení. A i e, případy, jako je migrace, právě probíhají a hodnotí se. Některá z témat, o kterých hovořili panelisté, jako je, tém, jako je e, e, alternativní řešení sporů a přístup ke spravedlnosti, tak to už jsou indikátory, které existují. Existují ve scoreboardu, možná se žádají dále rozvinout, nicméně existují a jsou srovnatelné za ty tři roky, po které scoreboard existuje. Eh, já eh, bych chtěla eh, skončit tím, že všichni se domníváme, že právní stát je tak důležitý. A když jsme vytvořili mechanismus právního státu, pak ho používejme. A já se velice těším na výsledek vaší práce, protože u hmatatelných věcí můžeme někam dojít. To je oblast, kde musíme postupovat prakticky. Využívat indikátory prakticky. A tím bych chtěla skončit a potřebuji odejít. Dovolte mi odejít, protože mám další schůzi, ale jinak jsem vám vždy k dispozici. Děkuji, paní Michu. Vy jste měla odejít původně v 10.10, 10, takže děkuji, že jste tu zůstala. A já dám slovo rovnou panu Togenburgovi. Velice stručně zase, prosím. On every ano, jenom dvě věci konkrétní. Pokud je o EFIS, tak tam na tom jsme ještě nezačali pracovat, ale raději bychom to začali dělat až ve chvíli, kdy existuje konsenzus mezi institucemi, protože Zkušenost nám ukazuje, že databáze musí být udržitelné a tady samozřejmě také eh, budeme eh, spolupracovat s Radou Evropy a všemi zúčastněnými relevantními aktéry protože chceme, abychom prostě měli nezbytnou podporu. A druhá věc ohledně ukazatelů. Já tady cítím takový určitý skepticismus, eh, protože ukazatele eh, zdá se jsou jenom pro technicky zaměřené osoby a informatiky, ale já v tuto chvíli Spíš mám pocit, že jde nejenom o sledování, ale o to, jak dobře věci provádíme. Pokud jde o ukazatele, tak tam také nejde jenom o sledování něčeho, ale o kontrolu toho, jak se naplňují cíle. Máme výroční dialog o práv, právním státu. A pokud toto by bylo založeno všechno na zprávách a ukazatelích, bylo by to také efektivnější a efektivnější způsob ověření naplňování našich cílů. Vedlo by to také ke strukturovanější debatě, protože pro strukturovanou debatu potřebujeme ukazatele. Děkuji mnohokrát, děkuji za stručnost. Simonu, poprosím vás také o pár vět. Bez mikrofonu, takže poprosím vás o několik vět na závěr, Simon, a potom vás poprosíme o odpovědi na otázky písemně, protože tady skutečně zazněla celá řada důležitých věcí. Velice stručně, děkuji vám, pane předsedo. Myslím se, že hodnocení jsou naprosto nezbytná. V tuto chvíli už je provádí celá řada aktérů. A také samozřejmě jsou tu různé aspekty a otázky, které se týkají různých postihů a sankcí. Protože některé ukazatele, mm, tam nejde jenom o uplatňování sankcí, ale o zlepšení stávající situace. Takže skutečně my se zasazujeme o posuzování na základě konzistentních rovných objektivních kritérií, která by napomohla tomuto systému. Ano, děkuji mnohokrát. Paní doktorko Bekirážová, podobná otázka na vás. Ano, děkuji velice stručně. To, že by měly existovat měřitelné ukazatele, to právě se má vyrovnat s kritikou, která říká, že právní stát a demokracie, to jsou koncepty, které se nedají měřit. A proto eh, velice často to končí tím, že to je záležitost, která se ponechává na politické eh, vůli Nicméně pokud nebudeme mít silné eh, ukazatele a sankce, tak skutečně to zůstane u politických sdělení a politických proklamací. Takže ještě jednou chci říci, že mm, je důležité se zabývat významem Eh, ukazatelů. Děkuji mnohokrát všem zúčastněním za eh, diskuzi, říká pan předseda, za účast na našem slyšení. Mnohokrát děkuji, děkuji také všem poslankyním, poslancům, stínovým zpravodajům. Budeme nadále s vámi udržovat kontakt. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste se usadili. Chci vám připomenout, že dnes eh, ráno jsme zahájili naše Eh, zasedání, aniž bychom vlastně schválili pořad jednání, takže já na začátek v tuto chvíli chci právě eh, začít tímto bodem. Poprosím, abyste se všichni usadili. Začneme přijetím pořadu jednání. Pokud nemá nikdo žádné připomínky, pořad jednání považuji za schválený. A teď ještě několik sdělení pracovního charakteru. Sdělení předsedy. Jazykový Eh, režim. Bohužel dnes nebude k dispozici tlumočení do dánštiny, lotyštiny, chorvačtiny a irštiny, dále schválení návrhů koordinátorů, no, eh, jmenování zpravodajů. Já budu zpravodajem k prováděnícímu rozhodnutí rady, které se týká zahájení automatizované, výdoje, eh, automatizované výměny informací o registraci vozidel s Lotyšskem. Dále pan Valero Bodil za zelené byl jmenován zpravodajem pro stanovisko, které se týká návrhu směrnice, kterou se mění směrnice Rady o kontroli o kontrolu pro, eh, nad získáváním a vlastnicím zbraní. To je podle článku 54. A pokud jde o jmenování zpravodajů, tak eh, koordinátoři navrhují, aby Laura Ageas EFDD se stala zpravodajkou pro stanovisko k přípravě povolební návštěvě, tedy revizi, pardon, eh, víceletého finančního v rámce 2014 až 2020. Eh, to je tady eh, příspěvek parlamentu pro, k návrhu komise. Schvalujete, prosím, tato rozhodnutí koordinátorů? Ano, děkuji. Teď už přecházíme k hlasování. Nejdříve chci ověřit, že všichni máte své elektronické hlasovací karty. Pokud nikdo nemá svoji kartu, můžete prosím nám sdělit tuto skutečnost? Dobře, beru tedy na vědomí, že nám nikdo nedal zprávu o tom, že by neměl dnes svou hlasovací kartu a proto tedy nebudeme přijímat žádné hlasy od nikoho, který nás neupozornil na to, že nemá hlasovací kartu. Je to jmenovité hlasování, z technických důvodů toto musím předem sdělit. Je tu neobvyklý klid v sále. Netuším proč. Nevím, jestli třeba máme před sebou nějaké důležité hlasování. Dobře tedy. Další bod na pořadu jednání je hlasování ještě někdo další z nějaké jiné politické skupiny přišel pozdě a teprve se usazuje? Ne, dobře. Takže vážené kolegyně a kolegové, další bod na pořadu jednání je hlasování o textu, na kterém jsme se shodli v rámci vyjednávání mezi institucemi, využívání údajů jméne e, evidence cestujících. Pan Kirkhope chtěl by si vzít slovo jako zpravodaj? Dobře, máte možnost ještě se vyjádřit po hlasování. Takže pokud Eh, pokud se bude pan Krkhoub chtít vyjádřit ještě po hlasování, prosím, abyste mu to umožnili. Jde tady o eh, návrh eh, směrnice parlamentu a rady k využívání údajů jmené evidence cestujících. Pan Kirkhope je zpravodajem, budeme hlasovat o textu, na kterém jsme se shodli v rámci meziinstitucionálních vyjednávání. Bude to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Okay. We're going to take the vote again. Okay. Colleagues, just to... Okay. That's fine. Colleagues, just... Vážené kolegyně a kolegové, tuto chvíli se tady ptám, zda všichni již hlasovali. Hlasovali již všichni. Končím hlasování. Návrh byl přijat 38 hlasů pro, 19 proti, dvě zdržení. Gratuluji panu zpravodaji. Chce se zpravodaj ještě vyjádřit? Ano, pane předsedo, já nebudu dnes nikoho zdržovat, ale chci poděkovat vám a všem členům tohoto výboru a úředníkům, všem členům našeho výboru, ať už byly jejich názory jakékoliv. Byl to velice dlouhý proces, jsem velice potěšený výsledkem dnešního hlasování a myslím si, že skutečně to ukazuje, kolik práce jsme do toho napřeli. Myslím si, že je to velice rozumné rozhodnutí a jsem velice všem zúčastněným vděčen. Děkuji vám, říká pan předseda, děkuji všem, kteří se do toho zapojili. Tím končíme dnešní hlasování, vážené kolegyně a kolegové, a pokračujeme dále v našem pořadu jednání, tak jak bylo naplánováno. Děkuji. colleagues, um... Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jsem říkal, pustíme se rovnou do, do dalších bodů na pořadu jednání. Vím, že je obtížné opustit sál potichu, ale přesto bych vás poprosil, abyste se o to pokusili a my už se začneme zabývat dalším bodem na pořadu jednání. Prosím, abyste opouštěli sál tiše. Další bod na pořadu jednání, bod číslo 5, transparentnost, odpovědnost a bezúhodnost v orgánech EU. s pravodajkou navrhovatelkou je paní Guillaume. Dnes máme na pořadu jednání projednání návrhu tohoto stanoviska. Eh, já vidím, že dokonce jste čím dál hlasitější místo, abyste se stišili, takže prosím, abyste eh, se stišili. Eh, loni v březnu jsme měli společné zasedání několika výborů, které se týkalo právě transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonosti v orgánech EU. Toto slyšení bylo založeno na zprávě systému bezúhonosti v orgánech EU, které vypracovala organizace Transparency International. Eh, po tomto slyšení výbor AFKO začal pracovat na zprávě z vlastního podnětu a paní Guillaume, která je zpravodajkou eh, nebo navrhovatelkou tohoto stanoviska našeho výboru k zprávě výboru AFKO, já se pokusím zajistit klid v sále, aby se paní zpravodajka mohla vyjádřit. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chápu, že tady je trošku jaksi hlučno po tomto hlasování. Ještě, abych na to nezapomněla, chtěla bych říct si, jaké jsou termíny z hlediska tohoto stanoviska. Takže ráda bych řekla, že pozměňovací návrhy musí být předloženy Libe do 22. prosince, do poledne. A 25. ledna bude náš výbor hlasovat o tomto stanovisku. A teď v podstatě tohoto návrhu stanoviska. Samozřejmě, že by se dalo říci eh, mnoho věcí ohledně transparentnosti a většinou se také říkají tyto věci. Několik eh, výborů se má vyjádřit k tomuto stanovisku. Eh, jak se příslušným výborem je AFKA, ale je tam také INTA, Income, eh, eh, Econ, kteří jsou tedy součástí toho, této analýzy. Já bych se chtěla zaměřit pouze a výlučně na záležitosti naši, našeho výboru. Jaké jsou to konkrétní body? Já už jsem měla příležitost o tom informovat stínové zpravodaji před několika týdny. Jedná se především o požadavek na adresu komise, aby navrhla revizi registru transparentnosti v rámci co nejširší a nejinkluzivnější konzultace. Dále chceme požádat komisi, aby i nadále diskutovala o tom, aby Evropská unie eh, vstoupila do spolku těch států, kteří jednají proti korupci. Dále musíme také od roku 2016 vyřešit otázku whistleblower. Musíme co nejrychleji vytvořit etický kodex tak, abychom mohli jednat proti poškozování zájmů EU. Dále musíme podporovat, podporovat eh, reformy, které by umožnily zlepšit legislativní vyjednávání, včetně trialogu. A nyní globálněji bych řekla, že velice důležitou částí, eh, a tam jsou stínoví zpravodajové zajedno, je otázka mm, toho, aby instituce měly kredibilní nástroje. Víte, že tady máme ještě velkou práci. Například musíme vytvořit nezávislý orgán, eh, který eh, by eh, zajišťoval zveřejňování důležitých dokumentů. Dále musíme zpracovat také registr transparentnosti a jeho strukturu. To je také zážitost, kterou musím zdůraznit. Musíme mít nástroje, které budou čitelné pro občany, tak abychom mohli oživit opět důvěru v tuto politiku. A musíme také ukázat občanům, že jejich poslanci mohou také někdy váhat a pochybovat. Jde o navýšení transparentnosti, ale to je jenom část řešení té otázky ztráty důvěry občanů. To je dlouhodobý proces. A tento dlouhodobý proces vyžaduje také hlubokou změnu mentality a také příkladnost. Transparentnost je morální odpovědností každého poslance ale musí probíhat v rozumných mezích a nesmí přispívat, a to je poslední věc, kterou chci říci, nesmí přispívat k tomu, že se tady bude udržovat jakási atmosféra podezíravosti, což samozřejmě bude nahrávat populistům. Takže v rámci této zprávy půjdeme co nejdále a doufám, že se nám podaří najít příslušnou rovnováhu jak ze strany zájmu institucí, tak eh, z hlediska eh, zájmu občanů. Thank you, Sylvie. Um, uh, Děkuji, Sylvie. Je zde někdo, kdo si přeje se vyjádřit? Roberto, prosím. Claude, um, I'm... Děkuji, Claude. Pan Zdechovský mě požádal, abych uh, se vyjádřila k tomuto tématu za něj. V tuto chvíli mohu? Dobře, děkuji. Uh, jménem uh, Tomáše, který byl stínovým zpravodajem za EPP, chci říci, že bych chtěl poděkovat paní Guillaume za její návrh stanoviska. Ten návrh skutečně obsahuje všechno, na čem se shodli na zasedání stínových zpravodajů, nicméně názor pana Zdechovského je takový, že tento text je příliš, ta zpráva je příliš obecná. A mělo by být v zájmu tohoto výboru vytvořit silné a konkrétní stanovisko k tomuto tématu, protože jde nejenom o samotný parlament, ale o celé fungování Evropské unie a jejich orgánů. Potřebujeme mít transparentní průhledné orgány EU. Myslíme si, že například ten povinný rejstřík e, lobby Eh, které nedávno také zdůraznil pan místopředseda Timmermans na zasedání výboru AFKO. To je velice komplexní, složitá záležitost, která se vyžaduje podrobnější rozpravu. Pokud jde o whistleblowery, tak pan Zdechovský říká, že kdybychom že se tedy shodujeme na tom, že potřebujeme minimální pravidla pro jejich ochranu, ale je třeba opět o těchto pravidlech velice podrobně diskutovat. Pokud jde o transparentnost jed, třístranných jednání, tak tam se budeme Eh, tady řídit dopisem pana Šulce, který říká, že třístraná jednání jsou velice konkrétním typem jednání, který nemá být přenášen živě po internetu, nicméně by měly být pravidelně poskytovány zprávy o průhlednosti tohoto systému příslušnému výboru. Dále bychom měli hovořit o možnosti zapojit uh, agent, otázku transparentnosti, především hlasová, eh, tedy volení či jmenování eh, ředitelů agentur EU a jiných orgánů a jejich poradců a tak dále. Dále pan Zdechovský říká, že vždycky je třeba nalézt vhodnou rovnováhu mezi průhledností na jedné straně a ochranou údajů a tak by tomu mělo být i u tohoto návrhu zprávy. Děkuji. Thank you very much, Roberta. Um... Děkuji, Roberto. Já mám ještě jednu další žádost o slovo a to je Ana Gomeš, prosím. Ano, já také vítám tuto zprávu. A opravdu se domnívám, že jsou tu určité zásadní otázky, kde musíme být co nejkonkrétnější. Samozřejmě Otázka transparentnosti a rejstříku lobbystů je zásadní a e, ochrana whistleblowerů a jejich status to je další důležitý bod. Pokud jde o transparentnost a dialog, tak e, musím říci, že to podle mého názoru není nejlepší způsob, jak zajistit aby, jak, jak zajistit dobrou platformu pro vyjednávání. Protože eh, tato vyjednávání budou probíhat jinde, eh, jak eh, to známe z jiných situací. Takže podle mého názoru to není na místě. Pak mi dělá značné starosti to, jak se vyvíjí situace. Vím o řadě případů, zejména korupce, které jsem předložila Evropské komisi, OLAFu, ombudsmance. A musím říci, že jediná instituce, která odpovídá podle pravidel, je opucmanka. Ostatní, zejména komise, se chová naprosto odpudivě. A to je o důvod víc, proč tato zpráva by měla být co nejkonkrétnější. A e, aby obsahovala tedy konkrétní příklady, konkrétní ilustrace. A opravdu se obávám, že eh, zpráva o korupci, která se chystá na příští rok, půjde cestou té předchozí zprávy, u které nyní zjišťujeme, že mnoho z těch případů, na které komise byla upozorněna, se objevilo pouze někde v poznámce od čarou a jinak se nic neudělalo. Je to opravdu hrozné, co se děje. Eh, je to hrozné a já teď mířím přímo na komisi. Já eh, nepochybuji o tom, že v komisi je mnoho bezúhodných lidí, eh, nicméně od komisařů mám vyšší očekávání než od jakéhokoliv jiného orgánu a myslím, že jsme se v nich zklamali. A to tež se stalo i s předchozí komisí. Nicméně smutným odkazem předchozí, smutný odkaz předchozí komise stále ještě přetrvává a spočívá v nečinnosti, pokud jde o konkrétní případy korupce, na které jsem já upozorňovala, i další na ně upozorňovali komisi. A já bylo to zkrátka úplně ignorováno, došlo k pokusům to zakrýt různými fabulacemi a lžemi ve spolupráci s vládami. Žádný další poslanec se nehlásí o slovo, takže já dám slovo znovu Silví, aby nám dala určité pokyny eh, ohledně toho, jak hodlá postupovat dále. Lhuta pro pozměňovací návrhy je v podstatě teď, 22. prosince. Ano, můžeme si vyslechnout komisi, ale já ještě chci zareagovat na vystoupení našich kolegů. Dobře, tady Paní zpravodajka také žádá o reakci komise, takže prosím nějakého zástupce za komisi, aby se vyjádřil. Já vím, že jste nechtěli říct, říkat nic podrobného, ale myslím si, že v tuto chvíli asi by stálo za to se nějak vyjádřit. Děkuji, prosím. Uh, yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, I would... Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl znovu zdůraznit, že Junckerova komise klade velký důraz na otázky transparentnosti, odpovědnosti a bezúhonosti, což bylo jasně zdůrazněno v politických prioritách předsedy Junckera transparentnost a bezúhonost eh, je třeba vnímat z mnoha eh, perspektiv a my eh, konáme konkrétní procedury. Spravodajka se dotkla důležitých oblastí, které se týkají této oblasti zejména pokud jde o ty jednotlivé body, tak tady je třeba ještě uvidět, jak to bude začleněno eh, do konečné zprávy. Eh, komise má jasný závazek poskytnout vám formální odpověď prostřednictvím prostřednictvím eh, příslušného postupu. Jednou z hlavních vlajkových iniciativ eh, pana předsedy je myšlenka, eh, aby registr transparentnosti byl povinný a aby byl platný pro všechny instituce na základě trojstrané meziinstitucionální dohody. Jak víte, další aspekty transparentnosti jsou pokryty dalšími oblastmi, jako je lepší regulace nebo e, v současnosti jasný závazek zvýšit transparentnost našich expertních skupin a tak dále. To je tedy náš obecný pohled. Pokud jde o narážky paní poslankyně na fungování OLAFu, tak já musím říci, že mi nejsou známy jednotlivé případy, o kterých paní poslankyně hovořila. A samozřejmě kdykoliv by se naskytly důvody přehodnotit dosavadní hodnocení ze strany komise, pak jsme připraveni to znovu udělat. Nicméně musíte chápat, že takhle abstraktně je pro mě těžké se vyjadřovat k vašim narážkám. Děkuji, pane předsedo. Silví, chceš k tomu ještě něco dodat závěrem? Ano, to vše je velice zajímavé a s velkým eh, zájmem konstatuji, že tady jsou určité perspektivy, které jsou stále aktuální. Není tomu musíme dát ten tvar, musíme vyřešit také otázku povinného zápisu do tohoto registru. To jsem tam jaksi nevypozorovala v těch záměrech. Uvidíme. Co se týče připomínek mých kolegů, já bych chtěla jenom říci, samozřejmě, že všechny pozměňovací návrhy budou vítány z hlediska celkové architektury této, tohoto textu, který v podstatě je velmi krátký, samozřejmě je omezen počtem znaků, takže čím to bude konkrétnější, tím to bude lepší. Nicméně Musíme si uvědomit, že je to téma, které se týká Libe. A text našeho kolegy, pana Gigolda, myslím, že je opravdu hodné se na něj podívat, protože je to velice zajímavé, zajímavý text. Takže tam je mnohem více aspektů a bodů. Co se týče whistleblowerů, o tom hovořila paní Gomez, je to zvláště 4 a 40. To je velmi přesné a jde to tím směrem, o kterém jste hovořila. Takže vítám pozměvací návrhy, ovšem omezujme se na témata LIBE a pokusme se mít nejkonkrétnější a pokud možno nejpodrobnější stanovisko. No, to je dobrá rada držet se tématu LIBE, protože pozměňovací návrhy musíme v podstatě podávat teď. Děkuji vám tedy, vážení kolegové. Děkuji Silví za eh, její pokyny. A teď, vážení kolegové, se můžeme přesunout k bodu číslo 6, což je strukturovaný dialog s komisařkou Jourovou. Takže musíme udělat přestávku a počkat, až přijde. Máme ETA, očekávaný čas příletu. Kolegové, zkusíme zjistit odhadovaný čas příchodu paní komisařky. the best estimate is five minutes, so if you... Tak kolegové, optimistický odhad zní pět minut. To znamená, že uh, si musíme udělat pauzu, omlouvám se za ní. Já vím, že je čtvrtek, takže to není zrovna vítané, ale pětiminutovou přestávku si dáme. A prosím, vraťte se, pokud se chcete účastnit tohoto bodu pořadu jednání. Děkuji vám. Zhruba za pět minut začne bod 6, až přijde paní Jourová. Určitě máte čas na kafe, říkal jsem pět minut, ale pokud si dáte kafe, tak Um, colleagues, um, I had announced a five minute... Vážení kolegové, já jsem ohlásil pět minut. Paní komisařka je mezi tím tady, tak já bych jen zkontroloval. Já jsem poměrně bláhově se zmínil o tom, že si můžete jít dát kafe. To, by, to byla moje chyba. Bylo to v podstatě proto, abych si já mohl dát kafe ale ono vlastně žádné kafe už neexistuje, dostupné do pěti minut. Tady už všechno trvá 15 minut v této budově. Zkrátka chci říci, že pokud byste mohli dát vědět svým kolegům, že se můžou vrátit, tak to prosím udělejte, protože paní komisařka je zde a taky chce kafe, ale nejde si pro něj, už je pozdě, tak pracuje pro jinou instituci, pokud si tato instituce poskytne kafe, tak prosím. Ne, omlouvám se, to je jenom můj dětinský smysl pro humor. Takže pokud chcete, kolegové, tak můžeme začít, ale jinak prosím napište kolegům, dejte jim vědět, že se můžou vrátit, protože máme důležitá témata. Já vím, že někteří kolegové chtějí tady být, kteří tady ještě nejsou. Tak já myslím, že bychom mohli začít a lidé se budou postupně vracet. Ano, já si uvědomuji, že je čtvrtek, lidé mají letadla a tak dále, takže začneme. Děkuji, paní komisařko, za pozornost. Už tady nějakou dobu čekáte. E, bod 6, vážení kolegové, strukturovaný dialog s komisařkou Jourovou. Budeme hovořit o několika tématech z jejího portfolia a také, jak jsme už avizovali a jak o tom diskutovali koordinátoři, budeme diskutovat o dalších informacích o situaci ohledně, state, ohledně Safe Harbor a o rozhovorech se spojenými státy. Takže s touto nezvykle krátkou s tímto nezvykle krátkým úvodem žádám paní Jourovou, aby si vzala slovo, prosím. Děkuji, Klode. Dámy a pánové, je pro mě velkým potěšením být znovu zde na tomto strukturovaném dialogu s vámi o otázkách a tématech společného zájmu. A je takovou příjemnou náhodou, že dnes můžeme společně oslavit Mezinárodní den lidských práv což je výročí eh, úmluvy OSN o eh, lidských právech z roku 1950. Máme 10. prosince, což je velice symbolický den, a to i pro naši společnou práci na poli lidských práv v Evropské unii. Jak všichni víte, komise připravila seznam kroků na podporu práv osob LGBTI, který jsem představila na radě EPSCO tento týden v pondělí a který byl zveřejněn na webových stránkách komise. Chtěla bych srdečně poděkovat paní předsedkyni Luňáček. Je tady? Byla tady, možná se vrátí. Tak prosím, vyřešte jí moje díky. protože jakožto předsedkyně eh, interskupiny pro LGBTI eh, nám poskytla velice cenné podněty a spolupracovala při vývoji toho seznamu. E, tyto akce se týkají klíčových politických oblastí pro osoby LGBTI, jako je nediskriminace, vzdělání, zaměstnání, zdravotní péče, volný pohyb, e, azyl, e, boj proti nesnášenlivým projevům a zločinům z nesnášenlivosti a také politika rozšiřování a vnější vztahy. Jak vidíte na tom seznamu, který vám byl rozdán, je to tohle tady tato barevná složka. Na tomto seznamu tedy vidíte, že trváme na důležitosti přijetí eh, stávajících legislativních návrhů v Radě. Eh, návrhů, které budou mít důležitý a přímý pozitivní dopad pro osoby LGBTI, jako je například směrnice o rovném zacházení. To je jedna z priorit komise a je to legislativní návrh, který má být dokončen příští rok a e, já už nyní spolupracuji s nadcházejícím nizozemským předsednictvím, pro které to bude také jedna z hlavních priorit. Zároveň eh, vymáhání a efektivní implementace stávající legislativy ve členských státech přinese konkrétní přínosy a ochranu osobám eh, LGBTI. Eh, budeme pozorně monitorovat ve spolupráci s členskými státy implementaci evropského práva a zajistíme, aby platil princip nediskriminace a to včetně zvláštních aspektů týkajících se sexuální orientace a genderové identity. Pokrok je možný pouze prostřednictvím společného úsilí a my budeme poskytovat finanční podporu, e-learning a školení hlavním aktérům, kteří propagují e, rovná práva pro osoby LGBTI, včetně členských států, podniků a občanské společnosti. E, oslavovat občany a posilovat sociální přijímání osob LGBTI je další z mých cílů. Eh, já hodlám eh, zahájit eh, celoevropskou informační kampaň v roce 2016 a tato kampaň bude vyjadřovat obavy našich spoluobčanů LGBTI, bude volat po respektu a toleranci a bude zdůrazňovat výhodu rozmanité společnosti. Počítám s vaší podporou, abyste také spolupůsobili a přenášeli toto sdělení do svých zemí. Pokud jde o reformu ochrany osobních osobních údajů. Věříme, že se nám povede dosáhnout politické dohody v letošním roce. E, čeká nás tento týden poslední zásadní trialog a chtěli bychom poděkovat eh, panu Albrechtovi a paní Lauristin zpravodajům a, a, jej, a jejich stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci a za vůdčí roli. Eh, díky vám a díky úsilí několika po sobě jdoucích předsednictví rady a zejména předsednictví Lucemburského pevně věřím, že se nám povede uspět do konce letošního roku. Píšeme historii e, dokončením reformy ochrany osobních údajů. E, to nařízení e, je důležité tím, že umožní, aby jednotný digitální trh přijal jednotná pravidla pro celou Evropskou unii, což je zásadní pro růst pracovní místa a konkurenceschopnost Evropské unie v globální ekonomice. Nová pravidla také podpoří ochranu základních práv a důvěry zbytele protože důvěra spotřebitele a ekonomický růst k sobě patří. Pevně věřím, že dohoda z trialogů zajistí účinnou ochranu e, práv jednotlivce, pokud jde o jejich osobní data a e, že e, dá podnikům příležitost plně využívat příležitostí digitální ekonomiky tak, aby mohli vyvíjet technologie šetrné k soukromí takzvaná Směrnice o policii je také důležitou součástí Evropské bezpečnostní agendy. Společná pravidla pro eh, ochranu osobních údajů umožňuje eh, eh, orgánům vymáhání práva a soudním orgánům lépe vzájemně spolupracovat. A dohoda v této oblasti je nyní ještě palčivější vzhledem k strašlivým teroristickým útokům v Paříži. Chtěla bych vás také informovat o hovorech se spojenými státy a o obnoveném rámci pro transatlantické přenosy dat. Hovory probíhají právě v tuto chvíli a mým cílem je i nadále vybudovat strukturu s pevnějším systémem dohledu a kontrol. Vytkli jsme si ambiciozní časový rámec k dokončení těchto hovorů a já jsem i nadále optimistická a myslím si, že uspějeme, pokud budou e, naplněny standardy. E, já e, opakovaně zdůrazňuji a našim americkým protějškům naposledy v listopadu při mé návštěvě Washingtonu DC, že musíme lépe spolupracovat, abychom uspěli. Spojené státy musí projevit pochopení, flexibilitu a kreativitu a najít efektivní a důvěryhodná řešení. To dlužíme našim občanům a podnikům je zapotřebí, aby eh, nové ustanovení bylo eh, udržitelné a stabilní. Diskutujeme o tom, jak evropské e, orgány pro ochranu osobních údajů mohou být více zapojeny do dohledu nad dodržováním pravidel ze strany e, firem na základě závazků z tohoto nového uspořádání. E, soud potvrdil důležitou roli DPA v rozsudku Schrems a my musíme zajistit efektivní dohled nad tímto rámcem buď prostřednictvím pouze národních DPA, anebo ve spolupráci s Eh, Federální obchodní komisí Spojených států, která také musí sehrát svou roli při vymáhání tohoto uspořádání. Konečné důsledky, konečným důsledkem musí být efektivní dohled a možnost evropských datových subjektů neboli evropských občanů eh, získávat soudní opravné prostředky tam, kde je to nutné. Dále potřebujeme e, ujištění od USA ohledně e, přístupu veřejných úřadů k národní bezpečnosti pro účely veřejného zájmu, aby tento přístup byl omezen na to, co je nutné a co je přiměřené, a to zejména prostřednictvím dostupných omezení a pojistek a právě tak informacemi o, o, o dohledu, soudní kontrole a soudních opravných mechanismech, které jsou, které jsou aplikovatelné v těchto případech zejména pro evropské občany. V tomto kontextu musíme zvýšit hlášení o transparentnosti, pokud jde o žádosti o přístup veřejných orgánů, abychom ukázali, že princip nutnosti a přiměřenosti Eh, platí také v praxi. Jakákoliv nová uspořádání budou podléhat každoroční eh, revizi a monitoringu. Chtěla bych využít této příležitosti také k tomu, aby vás ujistila, že po útocích v Paříži 13. listopadu komise vede mezinárodní úsilí v boji proti eh, praní špinavých peněz z příjmu z trestné činnosti a proti financování teroristických činností. Pomocí čtvrté směrnice o boji proti špinavých peněz a, eh, o, a v nařízení o převodu financí máme nástroje, kterými můžeme vystopovat miliardy eur, které pocházejí z trestné činnosti, anebo finanční toky, které podporují teroristické skupiny a jejich činnost musíme zajistit rychlou a efektivní transpozici této směrnice a členské státy slíbily, že implementaci urychlí. Já se zavazuji, že budu identifikovat a navrhovat další opatření, které by cílily na financování teroristů. Zároveň je potřeba posílit naše reakce a kontakty s mezinárodními partnery. V kontextu agendy pro bezpečnost také urychlíme práci na ECRIS, což je což je registr trestních rejstříků evropských občanů. A také, eh, při, také předložíme rozšíření výměny informací z trestního rejstříku eh, na občany třetích zemí, což bude důležitý nástroj pro přeshraniční vymáhání práva a pro boj proti mezinárodnímu zločinu, jako je terorismus. Nadcházející nizozemské předsednictví dělá rychlé pokroky v tomto důležitém tématu a my se k němu vrátíme na první radě po novém roce. Pokračujeme také ve vyjednávání rady ohledně Evropského úřadu veřejného žalobce EPPO. Eh, e Členské státy vyjádřily svou obecnou podporu zrevidovanému textu, který upravuje některá nejdůležitější ustanovení EPPO, včetně struktury, kompetencí, eh, vyšetřujících opatření a procesních práv. Nicméně nic není dohodnuto, dokud nebude všechno dohodnuto a e, já jsem odhodlána vystavět v roce 2016 eh, efektivní eh, úřad EPPO a věřím, že nadcházející nizozemské a slovenské předsednictví vyřeší zbývající otázky a dokončí toto téma včas. Eh, znovu chci zdůraznit, že parlament hraje důležitou roli v otázce EPPO. Já jsem pečlivě vyslechla obavy a připomínky parlamentu a to i národních parlamentů. Eh, řekli jste svá stanoviska jasně svými dvěma průběžnými zprávami a já s mnohým z těchto zpráv souhlasím a vítám, že parlament se silně vyslovuje k otázce EPPO pokud jde o směrnici eh, o boji proti podvodům. Tady ještě musíme najít kompromis ohledně zahrnutí DPH. Musíme se vrátit k vyjednávacímu stolu nyní a eh, A jak zdůrazňuje rozsudek Tariko, znamená to, že by šlo o krok zpátky oproti stávající legislativy. Bylo by to také v rozporu se, s duchem směrnice, která posiluje uh, úroveň ochrany evropských finančních zájmů. Pokud jde o soudní spolupráci, chtěla bych zdůraznit, uh, že členské státy by měly lépe využívat uh, kapacit a nástrojů Eurojustu. Například pokud jde o usnadňování vyšetřování a obžalob, pokud jde o společné vyšetřovací týmy, koordinační schůze, kooperace s třetími zeměmi, zejména se zeměmi Střední Afriky a Blízkého východu a západního Balkánu. Konečně podívejme se na procesní práva. Tady došlo ke značnému pokroku, pokud jde o procesní záruky pro děti. Jsem přesvědčena o tom, že vyjednávání budou dokončena do konce letošního roku. Abychom dosáhli globálního kompromisu, musíme eh, dospět k vyváženému textu o eh, právní pomoci pro děti. Eh, ustanovení o právní pomoci pro děti je ústředním prvkem této směrnice. Je to zejména důležité pro děti, které jsou zbaveny svobody, anebo kde zbavení svobody lze uvalit jakožto sankci. A e, omezení musí být e, co nejužší a jasně definovaná. Pro komisi je důležité dospět k dohodě v blízké budoucnosti také, pokud jde o e, směrnici o právní pomoci, e, aby právo na přístup k právníkovi bylo e, efektivní. Právo na přístup k právníkovi musí být transponováno do 27. listopadu 2016 a pokud to nebude doplněno právem na právní pomoc eh, hrozí riziko, že tyto záruky zůstanou pouze na papíře. Aby se vyjednávání odblokovala, je zapotřebí flexibility na straně Rady a parlamentu. Vyjednávání o konkrétních ustanovení směrnice, eh, jak také říkal pan zpravodaj De Jong, musí začít. Komise je připravena diskutovat o návrzích parlamentu, o rozšíření rozsahu působnosti směrnice o právní pomoci. Komise je připravena pomáhat zpravodaji, který eh, zahájil eh, posouzení dopadu eh, Evropským parlamentem a doufáme, že jeho výsledky budou známy co nejdříve. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko. Bylo tam celá řada informací ve vašem příspěvku a já bych také chtěl eh, poslankyním a poslancům dát co nejvíce času na jejich dotazy. Jako první se chce vyjádřit paní Holmajer. Ona tu není? Ještě přijde do sálu, dobře. Eh, samozřejmě toto vzniklo v důsledku toho, že jsme hlasovali a poté eh, tady všichni přicházeli, odcházeli, měli jsme přestávku a tak dále takže se pokusíme zohlednit eh, ty řečníky, kteří budou přicházet. Birgit Cipl jako první má slovo, prosím. Ta tu je přítomná. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji mnohokrát také paní komisařce za to, že mezi nás dnes přišla. My máme eh, vždycky obavy, že nebude v sále přítomno mnoho eh, poslanců, ale jak říkal Klod, v dnešním případě je to z jiných důvodů. Za prvé chci říci, že vítám to, že paní Jourová řekla, že členské státy by měly lépe využít nejenom Europol, ale také Eurojust, aby spolu lépe spolupracovali. A to především, pokud jde o korupci a zneužívání evropských finančních prostředků. To je v dnešní době velice aktuální. V tomto smyslu bych také chtěla zdůraznit význam silné úlohy evropského eh, veřejného žalobce. Vím, že s tím jsou v členských státech problémy, ale Víme, že eh, v členských státech je ještě spousta práce, kterou musí eh, udělat. Víme, že v této oblasti je, jsou vel, velké množství problémů, zneužívání prostředků evropských daňových poplatníků. A proto je, je tady velice důležité, abychom měli nejenom nějaký úřad veřejného žalobce, ale aby skutečně měl velice silnou úlohu. Chtěla bych také stručně zdůraznit to, že jsem velice ráda, že slyším, že existuje dobla, dobrá spolupráce v oblasti trestně právních věcí, pokud jde o ty stále ještě otevřené případy, eh, které máme, eh, že se dobře vyvíjí ta eh, ochrana, právní ochrana pro děti, tak dále. A také, že existuje eh, studie dopadů, která má za úkol zjistit, kde máme ty skutečné eh, reálné mezery a kde mohou ještě členské státy něco udělat. Chtěla bych se zeptat na Safe Harbor, protože ten problém, které, který v tuto chvíli máme, zaprvé spočívá v tom, že vyjednáváme na vnitrostátní úrovni, ale na vnitrostátní úrovni máme eh, různé právní úpravy, myslím tím na eh, státní úrovni v rámci Spojených států EU. Takže se chci zeptat, jak můžeme zajistit, že tady bude existovat stejná úroveň ochrany na všech úrovních a co vlastně má přednost před čím, pokud jde o Spojené státy. Zároveň to souvisí s tím, jak, jakým způsobem můžeme kontrolovat to, že všechny podniky a všichni aktéři skutečně budou plnit ta pravidla, na kterých se shodnou. A v tomto smyslu bych také chtěla vědět, zda v tuto chvíli můžete zmínit nějaký časový plán, v rámci kterého si myslíte, že by bylo možné dosáhnout dohody v této otázce. Děkuji. Děkuji, Birgit. Dále za koordinátory pan Kirkhope. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám dvě, tři rychlé připomínky. Já bych se chtěl zeptat, vzhledem k tomu, že nemáme směrnici pro práva osob LGBTI, jaké opatření si paní komisařka má eh, představu, že by se dala implementovat bez legislativy? Děkuji. Pokud jde o eh, nařízení o ochraně dat, tak já mám obavu, že tady jsme obětovali kvalitu pro rychlost, v zájmu rychlosti, především pokud jde o malé a střední podniky. Takže tady bych se chtěl zeptat paní komisařky, jestli chce pomoci podnikům při implementaci eh, tohoto nařízení. A také bych se chtěl ještě zeptat otázku za paní Makovej, svoji kolegyni. Ona bych se chtěla zeptat, jaký je stav vyjednávání v rámci EPPO po poslední radě. Konkrétně se tady chce zeptat na klíčové otázky, jako je vnitrostátní propojení a uznávání eh, vyšetřovacích opatření v jednotlivých členských státech, kde bude mít tady jurisdikci EPPO. Takže co komise dělá proto, aby mohla zaručit, že EPPO e by byl skutečně nezávislým úřadem a skutečně efektivním úřadem? Děkuji. Děkuji paní z Argentiny za koordinátory, děkuji pan, pane předsedo, já se omlouvám za to, že jsem přišla pozdě, takže tady nebudu eh, se ptát na všechny možné otázky. Myslím si, že většina z nich už asi zazněla. Mám jednu konkrétní otázku, jedno téma, o kterém chci hovořit, a to je tenhle seznam kroků komise, aby tady eh, podpořila rovnost osob LGBTI. Také se chci zeptat za kolegyni paní Ulriku Lunaček. My bychom chtěli lépe pochopit, jak vůbec chápeme tento nadpis, seznam list of actions, protože pokud my tomu dobře eh, rozumíme, není to závazné pro celou komisi, ale možná jenom pro paní komisařku samotnou, takže bychom rádi lépe pochopili, jaký je status tohoto dokumentu a pro koho je závazný. Druhá otázka. Jak konkrétně bude probíhat podávání zpráv k tomuto seznamu akcí? Jak často, kdy se budou podávat zprávy a komu? Pro nás zelené je to velice důležité, abychom měli také k dispozici tu, ten cestovní plán pro rovnost osob LGBTI. Děkuji. Děkuji, Judith. Paní Krasebil, prosím. Ano, děkuji, pane eh, předsedo. Já bych chtěla na začátek poděkovat paní komisařce za to, že udržuje vynikající dialog s námi a že s námi výborně spolupracuje celý rok další téma. Chtěla bych vám poblahopřát k té zprávě, o, k tomu seznamu eh, kroků pro dosažení rovnosti LGBTI. Vy tam konkrétně hovoříte o směrnici o rovném zacházení. Já jsem stínová zpravodajka za EPP. Jak víte, tak antidiskriminační směrnici už blokuje rada nějakou dobu. Jsem velice ráda, že jste řekla, že se pokusíte udělat všechno možné pro to, abyste překonala ten Eh, existující politický protitlak a já bych konkrétně chtěla slyšet, co se, eh, co se chystáte udělat, abyste radu přesvědčila, protože toto je skutečně velice důležitý krok pro boj proti diskriminaci. A druhé téma je Safe Harbor. Vy jste o tom hovořila. A já musím říci, že mě zklamalo to, co říkal pan Timmermans a vy po uh, té, co zazněl výrok soudního dvora, protože eh, ono skutečně nejde o to o Snowdena, protože v tuto chvíli jde o to, že tisíci, tisícům firem tuto chvíli chybí právní jistota. Blokuje to volný tok dat. To je jeden ze základních pilířů Evropské eh, unie společně s těmi ostatními pilíři. Takže samozřejmě já jsem pro ochranu dat, ale musíme jednat rychle, abychom dosáhli právní jistoty. A ty pokyny, které vydala eh, komise, tuším 6. listopadu, samozřejmě nestačí. Takže já doufám, že ta vyjednávání bude možné nějak urychlit, a to i s ohledem na eh, tok volného toku dat. A třetí věc, kterou jsem chtěla zdůraznit, zmínit, je přístup k veřejným dokumentům. Jak víte, tak my pracujeme na prováděcí zprávě k nařízení z roku 2001. Já jsem stínovou zpravodajkou za EPP k této věci. A zase musím říci, že to na, nové nařízení, které má být takovým upgradem, které má dát vlastně větší možnosti pro průhlednost občanům, aby měli lepší přehled o fungování evropských orgánů, tak to je zase dlouhou dobu blokované. A já se vás chci zeptat, eh, co chcete dělat proto, abyste eh, dosáhla odblokování této věci nejenom v radě, ale i v komisi. A poslední moje otázka se týká dětí. Já jsem byla velice ráda, že jste zmínila význam právní pomoci pro děti ve vaší zprávě. A já jsem Eh, chci také říci, že my žádáme o nový program pro děti, protože eh, v roce 2014 ten předchozí program vypršel, eh, komise řekla, že nechce nový program v této věci a já se chci zeptat, jaká opatření, jaká závazky budete navrhovat na nadcházejících pět let, abychom měli nějaký, nějakou komplexní strategii, která se bude týkat práv dětí v rámci komise. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Pan López Aguilar, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám také, paní komisařko Jourová, za to, že jste mezi nás přišla v rámci strukturovaného eh, dialogu. Děkuji vám, že jste nám dala příležitost s vámi hovořit eh, a za to, že skutečně berete ten dialog vážně, že se ho účastníte a že s námi hovoříte o věcech, které jsou pro nás důležité ve výboru LIBE. Moje připomínka se týká něčeho, co jste zmínila vy a týkalo se to stávajícího, eh, stávající situace, pokud jde o tu takzvanou směrnici PIF, tedy ochrany eh, eh, finančních zájmů Evropské unie prostřednictvím nástrojů trestního práva. Vy jste velice stručně uvedla takový přehled toho, co se dělo na posledním zasedání eh, na radě ministrů eh, před několika dny, ale já bych chtěl konkrétně vědět, co dále plánujete v dohledné době. Jak se to bude dále vyvíjet? Co budeme dělat pro to, aby se to celé odblokovalo eh, a aby bylo možné to celé dokončit? A konkrétně tedy vzhledem k tomu, že v tuto chvíli je ta, probíhá ta přetahovaná ohledně DP, DPH. Vy jste tady zmiňovala ten konkrétní příklad Tariko eh, u, a výroku soudního dvora a je velice důležité tady dosáhnout nějaké rovnováhy, nějakého eh, společného jmenovatele mezi komisí a radou. Je potřeba postavit nějaký most, abychom zajistili, že tady DPH které je velice významným zdrojem pro rozpočet Evropské unie, tak aby toto nešlo na úkor eh, fiskálních záležitostí a jejich zprávy ze strany členských států. Další moje připomínka se týká eh, narůstajícího antisemitismu v Evropě. Eh, z toho máme velké Eh, obavy my všichni, kteří eh, se staráme o stav demokracie a lidských práv v členských státech Evropské unie. Konkrétně mi jde o antisemitismus v Maďarsku. Já bych chtěl vědět konkrétně, zda jste slyšela o případu, protože já eh, jsem předsedal pracovní skupině pro antisemitismus v tomto Evropskému parlamentu a e, informovali nás o případu z maďarské vesnice Zekas Fehervar. Já se omlouvám, zda, jestli jsem to maďarsky nevyslovil správně, ale jde o to, že tam chtějí vstyčit sochu na počest Balina Homena, který byl bývalým ministrem eh, maďarské vlády ve 30. a 40. letech a který se eh, aktivně zúčastnil přijímání eh, protižidovských zákonů a údajně také byl zodpovědný za deportaci stovek tisíc maďarských židů během holokaustu. Takže bych chtěl vědět, zda jste o tomto případu něco slyšela a jestli se nějak zabýváte těmito tématy v rámci Především v rámci poslední eh, rozpravy, kterou jsme měli eh, naposled eh, ve Štrasburku, když jsme hovořili o Maďarsku a vy jste říkala, že komise v tuto chvíli už nechce, nemá v úmyslu aktivovat ten takzvaný mechanismus pro ochranu právního státu, aby mě, abychom měli nějaký přehled o stavu demokracie a dodržování základních práv a hodnot ve všech členských státech. Děkuji vám. Děkuji. Dále pan Bony. Thank you, Mr. Chairman, thank you. Uh, děkuji vám, pane předsedo, a děkuji, paní komisařko, za tu velice obsáhlou prezentaci vašich současných aktivit. Já mám několik otázek. Ta první se týká ECRIS. Vy jste se zmínila o tom, že budou urychleny práce na e, nové podobě ECRIS, tak jaký je konkrétní časový harmonogram? E, druhá otázka se týká Safe Harbor. E, podle vašeho názoru, jaké jsou ty nejobtížnější a největší problémy, které brání dosažení dohody o safe harbor se spojenými státy tedy na straně Spojených států, jaké jsou největší problémy. A s tím souvisí otázka eh, Považujete plán B, abychom se vyhnuli patové situaci po konci ledna, protože eh, skupina pro článek 29 eh, dala najevo, že máme čas do konce ledna. Tak eh, co to znamená? Co z toho plyne pro podniky, co z toho plyne pro toky dat a tak dále? Třetí otázka se týká GDPR. Já souhlasím s návrhem Timothy Kirkhopa a já jsem naprosto pro GDPR a pro jeho implementaci, ale podle mého názoru je důležité začít s tou obtížnou prací na implementaci, protože kvalita GDPR bude záviset na dobré implementaci na evropské úrovni a s evropskou podporou v členských státech. A poslední otázka. Zkoumá komise situaci v Polsku? protože bohužel u nás eh, se objevil takový nový fenomén porušování pravidel demokracie a právního státu. A já si myslím, že postupně krok za krokem bude čím dál důležitější se touto otázkou zabývat i na evropské úrovni. Děkuji. Děkuji, pane Bony. Paní komisařko, já bych se chtěl také zeptat na Safe Harbor ale navážu na otázku pana Bonyho. Také paní Zipl položila no, podobnou otázku, ale já bych to ještě upřesnil. Já vím, že vy jste eh, už hovořila o schůzce ve Spojených státech, kterou jste absolvovala, nebo které jste absolvovala. Eh, bylo to tedy v kontextu eh, terorismu a e, vy jste naznačila, že e, tam byly určité obtíže. A teď zpětně e, nám to velice leží na srdci v tomto výboru, protože mnozí kolegové se velmi zabývají Safe Harborem a znají všechny detaily, ale mohla byste nám dát nějakou představu o tom, zda si myslíte, že bude nějaký časový harmonogram, kdy budou vyjednávání dokončena se spojenými státy? pak je tu určitá mezera, kdy se budete muset znovu vrátit k protěžkům ze Spojených států, takže kdy přijde nějaký nový návrh. My si uvědomujeme, jak je to složité, ale zkrátka máte nějakou časovou osu, tak zní moje otázka. Pak tu máme ještě další žádost o slovo a to je paní Soraya Post, prosím. Děkuji vám. Děkuji, paní komisařko. Děkuji vám. Jsem velice ráda, že jste tu s námi. Já mám tři otázky. Ta první se týká toho, jaká je dnešní situace. Dnes to, jak to dnes vypadá s ochranou sexuální identity. A co hodlá komise dělat pro to, aby vytvořila nějakou takovou ochranu? Další otázka se týká Romů a e, protiromských nálad. E, do jaké míry e, hodlá komise dohlížet na to, aby protiromské nálady spadaly do národních strategií pro začlenění Romů? To je pro mě velice důležitá otázka. A potom by mě také zajímalo, co hodlá komise dělat ohledně společné legislativy v oblasti trestných činů z nesnášenlivosti. Děkuji. Um, Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, má ještě někdo další nějaké připomínky či otázky? Eh, dobře tedy. Eh, já už jsem říkal dneska, že máme poměrně neobvyklé dopolední zasedání, protože jsme hlasovali bylo to důležité hlasování, pak došlo k nějakým prostojům. A také je čtvrtek, takže někteří kolegové a kolegyně musí odcestovat. Eh, nepochybuji o tom, že se ještě někteří kolegové vrátí do sálu, takže se omlouvám paní komisařce a omlouvám se i kolegyním, kteří nemohou v tuto chvíli být a kolegům, kteří nemohou být přítomni, ale alespoň to umožní paní komisařce podrobněji odpovědět, což je luxus, který obvykle nemáme takže pro jednou teď tedy nemusíte spěchat eh, s odpověďmi eh, pro náš výbor, takže prosím, máte k dispozici spoustu času a nemusíte pospíchat. Prosím, máte slovo. Then, uh, that is the issue that you have... Ano, eh, samozřejmě vždycky jde o to, zda máte co říci. Ano, nemusíte, nemusíte pospíchat, ale zároveň si nemusíte také vymýšlet, říká pan předseda. Prostě máte k dispozici času, kolik potřebujete. Většinou dojde k tomu, že je příliš mnoho otázek, málo času na odpovědi a musíte spěchat. Možná, pokud máme tady dostatek času, což je skutečně luxus, tak bychom to mohli udělat trošku interaktivněji, protože by to skutečně měl být dialog. Ano, samozřejmě, pokud máte ještě někdo nějaké doplňkové otázky, uh, či kritiku po mých prvních odpovědích můžete eh, je přednést. Já bych chtěla prv, jako první zareagovat na to, co říkal pan López eh, Aguilar, eh, který hovořil o tom, že sem chodím a hovořím s vámi, ale to je součást mé práce, je to moje povinnost. Já mám odpovědnost před parlamentem a mám samozřejmě na starost eh, oblasti, které se dotýkají čtyř výborů parlamentu, ale váš výbor se skutečně zabývá velice eh, obtížnými otázkami, aktuálními, náročnými výzvami dnešního eh, současného období. A v tuto chvíli v současné situaci skutečně není běžná situace, máme tu celou řadu krizí, které přicházejí z mějšku, velice často nemáme kompetenci pro to, abychom je vyřešili, velice často prostě můžeme eh, se soustředit na nějaké politiky, které mohou minimalizovat negativní dopad na Evropu. Ale máme tu skutečně celou řadu interních záležitostí, o kterých, o kterých musíme hovořit a můžeme hovořit tady. A jeden z jedna z těch klíčových otázek je konflikt základních hodnot. Na jedné straně eh, jsou právo na ochranu osobních údajů a na druhou stranu eh, právo na eh, informovanost. A to je právě klíčová otázka, pokud jde o Safe Harbor. Také je zde klíčová otázka toho, jak zastavit rostoucí netoleranci ve společnosti žijeme v nesmírně obtížném době, kdy dochází k tomu, že židé odjíždějí, odcházejí z Evropy, protože už se zde necítí být bezpeční. A já jsem skutečně viděla ta čísla, která vypovídají o tom, kolik z nich již z Evropy odchází. Dochází k, tom, k tomu strašnému fenoménu, kdy na internetu dochází k nenávistným projevům. Máme zde opět konflikt základních zásad. Uh, na jedné straně tu máme internet, což je úžasný vynález, inovace, která přináší lidem pozitivní věci, ale teď je zneužíván pro takto strašlivé účely k nenávistným projevům, které mm, chtějí podněcovat zločiny z neslášenlivosti a násilí. Takže tady musíme skutečně jasně narýsovat tu linii mezi uh, Eh, nenávistnými projevy a právem na svobodu projevu. Musíme ale něco udělat, protože podněcování k, eh, k násilí a k eh, nenávist, z nenávisti, to musíme, tomu musíme zabránit. A v každý z nás v tuto chvíli sám v sobě řeší tyto důležité otázky. Je tady právo na Eh, soukromí a právo na ochranu. Když se budete bavit se dvěma, třemi lidmi, uvidíme, že každý z nich, každý z nás bude mít trošku jiný názor a pravděpodobně brzy se eh, i dva, tři lidé mezi sebou pohádají. Nicméně my tady právě jsme od toho, abychom nastavili tu hranici a to je velice složitá, eh, složitý úkol, především po těch nedávných teroristických útocích. A představte si, že toto je něco, na čem se musíme také dohodnout s americkými partnery, kteří zcela jinak rozumějí otázkám soukromí a bezpečnosti. Je to úplně jiná filozofie. Já to samozřejmě říkám konkrétně v kontextu Safe Harbor. Takže ano, pane Lopez, Lopezi Aguilera, jsem velice ráda, že zde dnes s vámi mohu být, protože já potřebuji slyšet vaše stanoviska. Vy se zaměřujete na tyto obtížné otázky a já tady potřebuji vědět, jak se na to díváte, protože eh, toto obtížné rozhodnutí nemůže činit jenom samotná Evropská komise. Musí to být kolektivní práce, abychom mohli učinit správné rozhodnutí v, tomto velice, v této velice náročné chvíli a jak víte, tak nebudeme mít druhou šanci. Skutečně to musíme rozhodnout správně a musíme se rozhodnout už teď. Omlouvám se, že jsem tady hovořila tak eh, dlouho. Myslím si, že jsem už vyčerpala příliš mnoho času jenom touto obecnou připomínkou, ale k vašim otázkám. Ano, klidně můžete pokračovat v tomto volném proudu vědomí, paní komisařko. Ano, já jsem měla pocit, že je potřebné toto na začátek říci, protože jsem chtěla zdůraznit, jak důležitý eh, ten dialog je pro mě. Vy jste mi děkovali za to, že jsem, že jsem přišla mezi vás, ale pro mě je to naprosto zásadní a pro můj tým, který se zabývá eh, těmito otázkami. Paní Sipol se ptala na Eurojust. Ano, Toto je také úkol pro komisi a pro mě, abychom tedy vedli neustálý dialog s předsedou Eurojustu, a abychom co možná do největší míry tuto agenturu využívali. A to hovoříme nejenom o jejich účinnější eh, spolupráci nebo naši účinnější spolupráci v rámci EU, ale také o zaměření na třetí země, o země Miny, o západní Balkán a o Turecku protože tam musíme být zastoupeni, musíme se do toho zapojit a je to naprosto zásadní pro Evropskou unii, protože je důležité pro Evropskou unii, aby tyto třetí země e- účinně bojovaly proti organizované trestné činnosti, protože pokud to nebude, e, to, to tak nebude, tak to bude mít dopad na naši bezpečnost. Takže v rámci Eurojustu je potřeba tyto aspekty posílit. Je ještě e, proces je ještě eh, tady prostor pro posílení personálních kapacit. Na další rok musíme také navýšit do jisté míry rozpočet. Pokud jde o EPPO, tak tady se ptala nejenom paní Sipl, ale také pan, pan Kirkhope se na to ptal, takže vezmu jejich otázky společně. Musíme zajistit, aby díky tomu postupnému vývoji v rámci jednotlivých předsednictví se kompetence tohoto úřadu nesníží natolik, že jednou vznikne úřad Evropské unie, který bude slabý a dokonce bych řekla, eh, jak si zcela eh, nes, neschopný jakékoliv akce a navíc bude drahý. A to v žádném případě nemám v úmyslu. Já to pořád opakuji i v radě, protože toto oslabení kompetencí EPPO už nad rámec za hranici té kritické hmot, eh, toho kritického množství, to nebude, to se nestane přes noc. Ono se to stane prostřednictvím jednotli, těch jednotlivých maličkých změn, které navrhují jeden po druhém členské státy. Některé členské státy skutečně nechtějí, aby tento úřad měl silnou roli. Některé ty uh, členské státy, eh, těm se nelíbí ani ten vnitrostátní link, na který se ptala eh, paní Makové. Někteří mají eh, pocit, že tady naopak ty vnitrostátní úřady by měly mít větší roli. EPPO musí být silnou a efektivní institucí. Nesmí to být nějaká obrovská mašinerie, která bude brzdit eh, trestní řízení a bude mm, zdržovat řízení 10 let jenom proto, že je potřeba překládat všechny dokumenty a tak dále. Musíme vytvořit takový úřad, EPPO, který bude tedy v souladu jako, takové zastřešu, jako taková další vrstva k tomu vnitrostátnímu řízení, protože my se nebudeme dotýkat uh, Eh, procesního trestního práva v jednotlivých členských státech. To nemůžeme dělat, protože ty systémy se od sebe naprosto zásadně liší. V některých členských státech mají vyšetřující soudce, v některých členských státech eh, vyšetřující soudci neexistují, ale existují zase nějaká jiná konkrétní opatření, která se týkají průběhu vyšetřování a procesních práv zúčastněných osob. Máme tady eh, jednu speciální oblast, což jsou transakce je to nesmírně zajímavé se dívat na to, jakým způsobem jednotlivé členské státy nakládají s transakcemi. Eh, je to zajímavá metoda. U některých malých přestupků je možné eh, zaplatit za to, aby se zastavilo ehm, trestní vyšetřování. A můj eh, profesor na trestní právo tomu říkal privatizace trestního práva. V některých členských státech je možnost se jaksi vyplatit z vyšetřování, ale v některých jiných členských státech to neexistuje. My chceme, my chceme v rámci EPPO takovou možnost zavést a asi si umíte představit, jak obtížné to je. A tady bych mohla skutečně pokračovat do nekonečna. Je to velice obtížné, ten proces, na všem bude možné se dohodnout až ve chvíli, kdy budou odsouhlasené a projednané jednotlivé články. Eh, pořád ještě nemáme dořešené články 1, 2 a 16, protože Slovinsko a Portugalsko mají ústavní problémy s těmito články. Jejich vyšetřující soudci totiž nesmí eh, jak si seřídit pokyny někoho jiného a EPPO naopak bude vydávat Eh, instrukce, pokyny státním zástupcům z jedných členských, jednotlivých členských států. Takže to jenom, abych vám vysvětlila, že se skutečně zabýváme těmito jednotlivými podrobnými technickými záležitostmi, ale zároveň musíme poskytnout záruku a zabezpečit existenci toho celého modelu a zajistit, aby ten úřad byl dost kompetentní, eh, kompetentní eh, a účinný já pořád mám ještě plnou hlavu výsledků toho eh, posledního zasedání Rady ministrů, kde se hovořilo o snižování nebo naopak posilování kompetencí EPPO. Nesmíme dopustit, aby došlo k oslabení kompetencí tohoto úřadu. Nicméně pořád ještě cítím v radě eh, silnou podporu pro to, aby příští rok vznikl silný a účinný eh, orgán v rámci trestního práva, který má pomáhat boji proti eh, porušování finančních zájmů Evropské unie. A tady se ptal pan López Aguilar také na DPH, takže já přeskočím a potom zase se vrátím k dalším otázkám. DPH musí být zahrnuto do té směrnice proti podvodům. A eh, podvody v oblasti DPH musí také být součástí tedy nebo musí spadat do působnosti eh, trest, nebo do, na seznam trestných činů, eh, který bude vyšetřovat EPPO. Eh, případ Tariko nám skutečně v tomto pomohl, protože tam bylo stanoveno, že DPH se to týká také. Jak si stojíme na radě? To je velice obtížná otázka vzhledem ke kompetencím ministrů. Vy víte, že jsme to projednávali na radách pro na radách ministrů spravedlnosti, ale ministři spravedlnosti nám říkají často, že to je záležitost, e, za kterou jsou zodpovědní ministři financí. E, někteří nám říkali, že prostě je pro ně těžké e, tady jít proti přáním jejich vlastních ministrů financí, což si umím představit, že tomu tak je. My se snažíme přesvědčit ministry spravedlnosti eh, o tom, že DPH by mělo spadat do eh, této působnosti. Vlastně minulý týden proběhla rada ministrů spravedlnosti. My jsme eh, tam v podstatě přednesli přehled o tom, jak si stojíme a shodli jsme se na tom, že se musíme podívat na nějakou hranici pro trestné činy, které už bude šetřit EPPO pokud jde o finanční záležitosti. Musíme se ještě podívat na trestně právní statistiky, protože podle čísel, která mám k dispozici v tuto chvíli já, tak pokud bychom dali tu hranici na 100 tisíc eur, pokud jde o tady závažnou trest, na přeshraniční trestnou činnost, tak by došlo k tomu, že EPPO byl, by byl přetížen příliš velkým počtem případů. Musíme se ale ještě podívat na celkové statistiky z jednotlivých členských států, musíme se podívat na to, eh, kolika eh, případy by se musel EPPO zabývat ročně. Moje taktika je ale taková, že se chci nejdříve podívat na případy, které zahrnují DPH eh, a mají přeshraniční rozměr. Chtěla bych, aby toto bylo součástí e, úkolů EPPO. E, nizozemské e, předsednictví mi slíbilo, že, se, eh, že toto začlení eh, na svůj pořad jednání. Není to pro ně jednoduché, protože tam je určitý odpor, ale s ministrem, s nizozemským ministrem jsme se shodli na tom, že na příští radě se k tomu ještě vrátíme, budeme mít v tu chvíli už k dispozici aktualizované číselné údaje a budeme, se být schop, budeme schopni se realističtěji podívat na to téma podvodů z DPH. Teď přeskočím ještě na Safe Harbor, protože tady zazněly dotazy v tomto smyslu. Ano, paní Sipl to byla. Vy jste se ptala na spolupráci v oblasti trestně právní. Pro příští rok bude velkým tématem to, jakým způsobem budeme mož- moci využívat elektronickou komunikaci pro rychlejší výměnu informací mezi eh, orgány činnými v, trestným, v trestném řízení v jednotlivých členských státech. Teď používáme nástroj vzájemné eh, právní pomoci, technické pomoci, což je příliš jaksi zatěžující nástroj, takže teď se zaměřujeme na to, jakým způsobem bychom mohli rychleji, efektivněji komunikovat elektronicky mezi členskými státy, a mimochodem toto bylo součást mé, součástí mého jednání s, Lore, s Loretou Lynch eh, ve Spojených státech. Tam jsme také hovořili o tom, jakým způsobem bychom mohli rychleji spolupracovat eh, v oblasti trestně právní. Dále, Safe Harbor, eh, právní jistota, jak také ověřovat naplňování a dále se ptal i Claude Moraes na ten časový plán. Toto je skutečně nesmírně složitá věc. Musím říct, že pokud jde o ochranu dat, tak jak jsem říkala na začátku, musíme tady vlastně nalézt rovnováhu mezi dvěma principy. Ochrana soukromí a bezpečnost na druhé straně. A tady v rámci Safe Harbor máme i trojuhelník, protože do toho vstupuje ještě také hospodářský rozměr, ekonomický, a vy jste to také uh, zmínili, myslím, že paní Koraca Bild hovořila o eh, podnicích a o tom, že po eh, verdiktu soudu vznikla právní nejistota. A právě ze všech těchto důvodů je to tak komplikované. Během mého vyjednávání ve Washingtonu musím říct, že to vyjednávání bylo poměrně úspěšné. Vrátila jsem se s pocitem, že i oni uh, tedy vědí o tom, že je to naléhavé a že musíme jednat rychle. Také jsem naprosto jasně řekla všude, kde jsem o tom vyjednávala, že pokud má vzniknout nový safe harbor, tak já to kolegiu komisařů nepřednesu, pokud si nebudu jistá, že to bude systém založený na tomu, co říkám trust and check, tedy důvěra a kontrola. Protože když se podíváte na eh, právní řád USA, na tom, jak, jakým způsobem se tam nakládá s prezidentskými vlastně příkazy nebo s výnosy prezidenta, tak jejich právní řád v podstatě má ekvivalentní pokud máme posoudit, zda vlastně tam je nějakým způsobem zajištěna ekvivalentní ochrana, tak je to nesmírně obtížné. A myslím si, že je také nesmírně obtížné se tohoto vzdát a říct si, musí, musíme počkat, až jak se vyvinou změny v americké legislativě, musíme počkat až na chvíli, kdy bude stoprocentně jisté, že nemůže docházet k nějakému využívání těchto dat ze strany e, eh, spravodajských služeb a tajných služeb. To prostě nejde. Takže teď Chceme mít systém založený na důvěře a kontrolách. Musí tam být určitá dávka důvěry vůči americké vládě. Abych byla ještě trošku konkrétnější. My teď vyjednáváme s americkým ministerstvem eh, pro obchod a s federální eh, obchodní komisí, také s evropskými orgány pro ochranu údajů, protože ty jsou klíčové. Ve Washingtonu jsme nadnesli čtyři základní body a i vlastně ještě předtím, protože jsem chtěla jet do Washingtonu až ve chvíli, kdy budou moji partneři už předem vědět, jaké budou moje požadavky. A já už jsem jim to tedy předem řekla, že máme čtyři základní vyjednávací body. První se týkal formátu jejich závazků, tady zda to bude ve, ve formě dopisu amerických vnitrostátních orgánů, nebo zda to bude nějaké memorandum o porozumění. Tím se ještě budeme dále zabývat. Dále jsem požadovala, aby příslušní zodpovědní pracovníci v oblasti vnitrostátní bezpečnosti, eh, abychom tedy eh, spolupracovali na přesnějších definicích omezení a výjimek, které umožní jejich vnitrostátním spravodajským službám žádat o něco v rámci nového režimu Safe Harbor. A já naprosto jasně jsem ve Washingtonu řekla, že to stávající popis a definice nám nestačí. Že musíme definovat také ty některé, někdy obtížné termíny. Termíny, které se e, obtížně definují. Co to je třeba národní bezpečnost? Když chceme využívat údaje v zájmu národní bezpečnosti, to musíme přesněji nadefinovat. A Američtí partneři se k tomu ještě tedy vrátí zítra, protože zítra proběhnou ještě další technické e, diskuse. Potřebujeme také mít jasnou, jasnější definici omezení a výjimek, ze kterých bude možné využívat data. Pokud toto chceme umožnit, musíme mít také nějaký efektivní způsob to kontrolovat. Proto jsem říkala, že je to systém založený na důvěře a kontrole. My chceme tedy neustálou průběžnou kontrolu. Bude, eh, budou existovat zprávy eh, ze strany amerických úřadů, eh, budou podávat zprávy o počtu požadavků, které vyslali. My to budeme kontrolovat ještě i po druhé ze straně našich podniků. Nicméně to nebude stačit. Mě to neuspokojuje, ten, tento typ řešení. Já bych chtěla najít nějaký Způsob, eh, jak bychom se dostali k důvěrnějším informacím, ale zatím se zdá, že to je neprůchodné. Takže alespoň eh, z těchto zpráv budeme mít přehled o celkových trendech, budeme to ještě kontrolovat znovu od našich podniků a budete takový základní zdroj informací. Ale já jsem našim americkým partnerům také řekla, že budeme sledovat celkovou situaci ve Spojených státech. A to nejenom tedy zprávy, které se týkají firm v rámci režimu Safe Harbor. Budeme sledovat média, budeme eh, získávat informace od nevládních organizací a zástupců občanské společnosti. Také vezmeme v úvahu informace od whistleblowerů a z celé řady jiných kanálů, abychom mohli neustále posuzovat vývoj situace ve Spojených státech, pokud jde tedy o eh, činnost tajných služeb zda k ní dochází nebo ne. Možná vám to může připadat jako slabý zdroj informací, ale ona je to taková mozaika složená z různých zdrojů. Budeme mít také eh, nový režim, tedy eh, mechanismus pro eh, pozastavení, který říká, že pokud se nám dostanou spolehlivé informace o tom, že se nedodržují pravidla pro omezení a výjimky, tak ten režim pozastavíme. Tolik tedy ke sledování a monitoringu. To ještě musíme, eh, to vyjednávání musíme ještě dokončit s americkými eh, kolegy. A čtvrtý bod, to je vlastně ten úplně nejkomplikovanější. A sice, jak zajistit, že evropští občané budou mít posílenou možnost jaksi nápravy v případě, že někdo poruší jejich právo na ochranu dat a soukromí. A schválně říkám posílenou možnost nápravy, protože zatím ten, ten mechanismus, který máme k dispozici, nám nestačí, není dostatečný. To teď nastavujeme. Toho se účastní tedy evropské orgány pro ochranu údajů, ale také federální obchodní výbor eh, USA. A je to nesmírně důležité, protože tady také naražíme na otázku eh, jurisdikce. Protože eh, naše vnitrostátní orgány pro ochranu údajů jaksi nemají kontrolu a jurisdikci nad firmami, které sem dovážejí ze Spojených států, které sem vyvážejí ze Spojených států něco. Tam budeme muset spoléhat na eh, spolupráci amerických orgánů. Já se omlouvám, že jsem o tom mluvila tak široce, ale myslím si, že je to důležité pro to, abyste měli celkovou představu. Vůbec to téma prosazování, eh, to je vlastně klíčové téma eh, pro ty, ta tři další témata. Takže musíme začít skutečně definováním té otázky prosazování, vymáhání, dodržování těchto práv a také možností dosažení nápravy ze strany občanů EU. Časový plán. Na tom pracujeme neustále, já bych řekla dokonce ve dne v noci. Slyšela jsem, že letos budou také nějaké Vánoce, tak možná na pár dní přerušíme to jednání, ale ještě před Vánocemi, a to jsem naprosto řekla jasně svým kolegům, že ještě do Vánoc chci mít na stole příslušný text na for- formulaci závazků, které chceme ze strany amerických partnerů a chci mít text samotného rozhodnutí. A veškeré texty, které s tím souvisejí a které se týkají eh, modelu prosazování a eh, vymáhání. Do konce ledna musíme jasně říci, zda bude Safe Harbor, tedy nový režim Safe Harbor fungovat. Musíme ho vlastně i eh, zcela obrodit a najít nové, nový název pro tento mechanismus. A musím znovu zdůraznit, že toto je naše právo. Rozhodnout se tedy, zda to je adekvátní. Není to povinnost komise. Abychom eh, dobře věděli, jak si stojíme, máme směrnici, která předpokládá transfery, přenosy dat do třetích zemí. a také nabízí nějaké nástroje, pomocí kterých to můžeme dělat. A to jsou nástroje, které jsme nabídli firmám v našem sdělení z 6. listopadu. Není to tedy nic mimořádného. Jsou to základní nástroje, které se mohou využívat pro přenosy dat do třetích zemí. A jsou to nástroje, které je třeba využívat za velice přímého dozoru orgánů eh, zodpovědných za ochranu dat. A to v případě, kdy ve třetích zemích nebude existovat adekvátní a dostatečně vysoká ochrana což po tomto posledním rozsudku soudního dvora je, jsou i Spojené státy americké. Za takovou zemi jsou považovány teď i Spojené státy americké. Když se podíváme na to, jak důležité jsou přenosy dat eh, do Spojených států amerických, jak důležit, jak moc eh, vzájemný obchod závisí na těchto přenosech dat, tak nás to skutečně tlačí k tomu, abychom vytvořili efektivní režim prostřednictví kterého budeme, budem, budou existovat přenosy dat dostatečně chráněné i v USA, ale neuděláme to. Tento režim neschválíme, pokud nebudeme mít skutečně zá, záruku toho, že ta ochrana bude nesmírně důležitá, že bude skutečně dostatečná. Prosím, dejte mi tady čas. Myslím si, že konec ledna je asi realistický časový rámec nechci říci, že je to náhoda, ale je to také lhůta, kterou stanovily vnitrostátní orgány pro ochranu údajů. Oni eh, řekli, že tedy do konce ledna se rozhodnou nebo budou akceptovat tady tyto nástroje, které eh, jsme zmínili ve sdělení. Oni musí prostě vykonávat své povinnosti. A my se musíme maximálně vynasnažit, abychom přišli s novým rámcem do konce ledna. Believe me, I invested a a věřte mi, já jsem vložila mnoho politického kapitálu, to je to správné slovo, do těchto snah. Já jsem taková staromodní dáma, dokonce jsem bych řekla, že pro mě je to otázka cti. Zároveň je to otázka obrovské důležitosti pro firmy, které na mě tlačí ve dne v noci, a to i z americké strany, která také velmi velmi rázná. Eh, mohl bych jenom eh, prověřit, jestli, jestli, jestli jsou tam nějaké kontroly, nějaké doplňky, protože eh, Sora, já bych chtěla ještě položit doplňující otázku velice rychle. Já mám... Já jsem ještě... Aha, Já jsem ještě chtěla dokončit Safe Harbor. Jenom jsem chtěl se ujistit, protože jedna kolegyně, která položila otázku, musí odejít. E, takže prosím ještě Soraya doplňující a potom můžete pokračovat. E, já bych jenom chtěla upřesnit e, jednu z těch otázek, které jsem položila původně, a to se týká právě rámcového rozhodnutí pro zločiny z, nenávist, z nenávisti. Chtěla bych upřesnit původní otázku. Týká se to toho rámcového rozhodnutí pro zločiny z nenávisti a možnost rozšířit ho tak, aby e, se týkal i útoku na práva LGBT. Já vím, že jste odpověděla, že to nebude možné, ale e, bylo by dobré možná, kdybyste to pořádně prověřila a abychom získali otázku na to, jak hodláte jednat s touto otázkou, protože e, to je skupina, která čelí obrovským, obrovským obrovskému množství tohoto typu trestné činnosti. Takže to je pouze doplněk otázky, kterou jsem položila původně. E, děkuji, Sorajo. Já si myslím, že paní komisařka na to hodlá odpovědět. E, ještě Judith. E, já jsem myslela, že paní komisařka končí, ale já samozřejmě končím, já samozřejmě počkám, pardon, protože nyní je na řadě otázka o LGBTI. Ne, omlouvám se, že jsem vás přerušil na nevhodném místě, paní komisařko. Ještě někdo chce položit doplňující otázku? Takže, paní komisařko, prosím, pokračujte. Ne. Já se omlouvám, že jsem strávila tolik času u Safe Harbor, ale eh, to je Ale to je právě proto, že jsem toho plná. Full of it znamená anglicky něco jiného. Ne, of it znamená něco úplně jiného. Dnes máme hodně času, tak mohu fungovat jako váš jazykový poradce. Ne, vzhledem k tomu, že jsem neměla snídaní, tak toho není mnoho dalšího, čeho jsem plná. Ne, můžete být plná mnoha věcí. No, máme tady dva legislativní akty, které nám pomáhají se zabývat bezpečnostními otázkami. Jedno z nich je rámcové rozhodnutí o boji proti, ras, o boji proti rasismu a xenofobii. Já se na to musím podívat, protože se domnívám, že to pokrývá všechny typy nesnášenlivosti a nenávistných projevů které mají potenciál podněcovat k nenávistným trestným činům a násilí. A je na členských státech, aby ji správně implementovali a aby ji vymáhali. Já se musím ještě podívat na situaci LGBTI, musím to prověřit. Samozřejmě protiromské nálady, antisemitismus, antiislamismus, islam nebo islamofobie, všechny tyto věci jsou tam zahrnuty. A členské státy by měly být připraveny jednat. A to je sféra trestního práva. To funguje, mělo by to být implementováno. Eh, mohu vám říci, že v 16 členských státech, jsou tam nějaké opt-outy, myslím, ale v 16 členských státech eh, zatím jaksi neprobíhá správná implementace tohoto rámcového rozhodnutí. Vedeme tedy eh, individuální dialogy, protože to je velice důležité také v rámci spolupráce s poskytovateli eh, informačních technologií, kteří mohou snižovat eh, nenávistné projevy a nesnášenlivost na internetu. Já tedy komunikuji s ministry. Na každé radě, na třech posledních radách jsem vyzývala ministry, aby eh, se na to podívali a aby to správně implementovali. Druhá, druhý akt je potom směrnice o boje proti terorismu. To také spadá do sféry trestního práva, ale na to jste se neptala. Potom ještě k LGBTI. Jaký je status? Tak o tom se diskutuje. Tedy eh, proč seznam akcí, proč ne strategie, proč ne akční plán. Eh, já si toho užívám taky v genderové politice, protože tam máme strategické zapojení komise a tak dále, což implikuje, že to není strategie a tak dále. Eh, status je takový, že je to pro mě závazek jakožto komisařky, eh, která má na starosti toto téma, ale když si to přečtete pořádně, eh, tak je tam také závazek dalších generálních ředitelství. Je to tady nebo někde jinde? Ano, například zdravotnictví. Tady je zapojeno DG Sanko, je tam promítnuto to, že další generální ředitelství a další části komise na tom pracují a jsou si velice dobře vědomi e, jejich nebo své vlastní části práce, protože e, příslušní kolegové jsou spoluautoři tohoto, pra, tohoto plánu. Jde o interní dokument komise, který byl zveřejněn, protože podle mého názoru je důležité e, dát jasně najevo, že je to důležitá politika pro komisi a to zejména ve světle nedávného vývoje událostí, že minulý týden na Radě pro spravedlnost jsme nebyli schopni eh, eh, přijmout eh, režim registrovaného partnerství a majetku manželů, protože Polsko a Maďarsko to nechtěli přijmout vzhledem ke svým národním legislativám a ústavním překážkám. To je byl tedy jejich argument. A ostatní členské státy řekali velice rychle, my chceme rozšířenou spolupráci. A chceme, do toho, chceme se účastnit všichni, protože u legislativy rodinného práva potřebujeme v radě jednomyslnost. Což znamená, že budeme muset, nebo oni budou muset pokračovat prostřednictvím rozšířené spolupráce. Já to zmiňuji proto, že je to zmíněno na tom seznamu akcí, který bude komise využívat jakožto manažerskou, plánovací a marketingovou pomůcku. Je to kolektivní práce i dalších komisařů a já si nemyslím, že eh, právní status je slabý. Pro mě je důležité, že je to konkrétní a říká konkrétně, co budeme dělat. Plánujeme každoroční zprávy o pokroku v oblasti LGBTI. Eh, další otázky. Směrnice o rovném zacházení. To je nekonečný příběh. Musím říci, že jsem zklamaná. Protože když jsem já se účastnila zasedání rady, tak všichni říkají, že je nutné takovouto legislativu mít, protože zaplňuje mezery v legislativě proti diskriminaci. Ale stále ještě je tu nízká ochota to přijmout, vzhledem k tomu, že ta směrnice vlastně nepřímo sebou nese rozpočtové důsledky. Protože je zapotřebí například eh, stavební úpravy pro eh, osoby s postižením na invalidním vozíku. Já jsem informovala ministra o aktu přístupnosti, který připravujeme a to by mohlo být možné řešení, ale stále ještě tady nevidím dost ochoty eh, k přijetí. Já hodně spolehám na nizozemské předsednictví, musím říci, protože nizozemci jsou velice dobří v těchto politikách, že ano? Ne? Teď, co se týče dětí, tady vidím velikou mezeru v politikách týkajících se dětí a plánuji dvě věci. Podobně jako u toho seznamu akcí pro eh, LGBTI, mám v pracovním plánu generálního ředitelství udělat to tež nebo něco podobného pro děti. Tedy nějaký souborný seznam akcí, které by měly zlepšit situaci dětí v Evropě. Plánuji také zároveň na krátko, plánuji krátkodobou věc, protože myslím si, že situace nedoprovázených dětí, migrantských dětí, je strašlivá. A když jsem prověřovala, jaká jsou rychlá řešení, jak můžeme pomoct, tak zjišťuji, že nejsou žádné rychlé způsoby. A e, rozhodla jsem se tedy předložit seznam akcí kolegiu příští týden. Budou, bude to obsahovat statistiky, kolik dětí máme v současnosti na území Evropské unie, co jim hrozí, čím jsou ohrožené a jaké jsou povinnosti příslušných orgánů. A budou tam tři kapitoly o e, povinnostech. Jedna to budou povinnosti komise, potom povinnosti členských států a povinnosti organizací. Eh, já se velice brzy setkám se zástupci velkých eh, nevládních organizací, abychom nějakým způsobem vyřešili ty nejstrašlivější situace v několika členských státech. To je tedy ten rychlý krok, který mám v plánu a doufám, že se nám podaří přitáhnout pozornost všech příslušných orgánů a přimět je, aby něco učinili teď, zítra. Dále eh, reforma ochrany osobních údajů. Eh, já stále ještě cítím značnou politickou vůli k dokončení trialogu. Ještě je tam několik obtížných bodů, o kterých je třeba rozhodnout. Mělo by k tomu dojít příští týden. Jeden z těch bodů je informovaný souhlas eh, datového subjektu a potom další body, ale já tady vidím šanci dokončit to do konce roku. Vy jste se ale ptali na implementaci. Samozřejmě to je naprosto relevantní otázka. Protože my jsme teď hrdí na to, že budeme mít jednotný soubor pravidel, ale tato jednotná pravidla budou muset být implementována v členských státech jednotně. Takže tady nestačí dohodnout se, jakým způsobem budeme používat sankce, ale ještě se musíme dohodnout na mnohem, na, na mnohem více dalších věcích, protože eh, tato pravidla eh, dávají národním orgánům určitou, můry, určitou míru libovůle. Musíme tedy jednat prostřednictvím pokynů, prováděcích aktů a proběhne informační kampaň eh, cílená na firmy, zejména v roce 2017. Na firmy, ale také na veřejnost a bude vysvětlovat, co tato reforma pro ně znamená. Tak můžete prosím říct si pár slov závěrem, protože musíme končit. Pan, pan Šogor má ještě, má ještě otázku velice rychle, protože čekal s tím až na konec. Děkuji. Já mám jenom velice krátkou otázku. Dnes ráno jsme absolvovali velice zajímavou debatu o monitorovacím systému pro základní práva a o tom, Eh, jaké jsou tady možnosti monitorovat eh, eh, rámec právního státu a základní práva v rámci takzvaného demokratického scoreboardu. Myslíte si, že existuje nějaká taková možnost? Jsou nějaké šance na vznik takovéhoto monitorovacího systému? Protože já eh, jsem mnohokrát pokládal eh, tuto otázku vašim předchůdcům v komisi, eh, protože etnické menšiny to nejsou romové, imigranti, LGBTI, muslimové ani děti, ale jsou diskriminovány z důvodu odlišného jazyka nebo odlišné etnické příslušnosti nebo náboženství. To je polská menšina v Litvě, turecká menšina v Řecku a Bulharsku, maďarská menšina v Rumunsku a na Slovensku. Já doufám, že víte, co myslím. Eh, já eh, Bohužel po 12.30 už nebude k dispozici tlumočení eh, Soraya ještě, ale opravdu na 30 sekund, protože tlumočení bude muset skončit. Já nevím, Věro, jestli jste odpověděla na mou otázku, pokud jde o anticiganismus, o protiromské nálady a jejich zahrnutí do národních strategií. E, e, na to jsem se ptala. E, a potom, zda ten, o, o, jestli to spadá do rámcového rozhodnutí o zločinech za nenávistosti, to, to vím. Ale potom jsem se ptala, jestli je možné rozšířit tento, toto rámcové rozhodnutí také na LGBTI. Takže paní komisařko, mohla byste prosím velice stručně zodpovědět tyto dvě otázky a potom několik slov závěrem, to by bylo skvělé. Tak já jsem slíbila, že to prověřím, eh, eh, tu poslední otázku. Eh, prověřím také, jak to vypadá s romskými strategiemi v členských státech. Na to nedokážu zareagovat takhle bezprostředně. Já jsem se nechtěla vyhnout otázce výjimkám eh, eh, Maďarska a Polska z hlediska právního státu ale tato poslední otázka byla velice úzce s tím eh, související. My jsme dnes ráno diskutovali s Vivi Michu, já se jí zeptám na výsledek těchto diskuzí. Já bych si přála, abychom měli takovýto monitorovací systém, ale všichni si uvědomujeme, že nějakým způsobem kvantitativně měřit nebo na základě velice přesných kritérií měřit věci, jako je právní stát, eh, to není tak jednoduché, jako měřit finanční nebo fiskální fiskální disciplínu členských států. E, pokud by to bylo nastaveno správně, tak bych byla pro takový mechanismus, ale jsem skeptická ohledně toho, zda můžeme využít nějaký e, kouzelný monitorovací systém, který by srovnával situace v členských státech. Já jsem byla nedávno v Maďarsku, chtěla jsem vidět na vlastní oči tu zemi, cítit tamní atmosféru. Já sama pocházím z bývalé totalitní země, takže věřte mi, že jaksi mám čich na e, určitě určité jevy, eh, které lze eh, spojovat s totalitou, abych to řekla velice otevřeně, a já jsem to tam necítila. A potom jsem se dívala na to, co dělají s legislativou, jak to vypadá s médií, církvemi, eh, nevládními organizacemi a říkala jsem si, ano, tady se děje něco špatného v té zemi ale provádět toto postupné hodnocení v rámci právního státu, ve kterém bychom prohlásili, v této zemi máme podezření na systematické a trvalé porušování smlouvy, tak to je poměrně daleko od opravdu důkladného hodnocení a e, objektivního hodnocení a rovného zacházení se všemi členskými státy. Takže kdyby takový mechanismus existoval, bylo by to skvělé, ale já jsem skeptická, nemyslím si, že je to možné. Tak e, děkuji vám, bylo to pro mě velice zajímavé a e, jsem velice nadšená z budoucnosti. No, to bylo také, to bylo velice zanícené. E, e, děkuji kolegům, kteří se obtěžovali zůstat. Bylo to velice nezvyklé dopoledne s takovou zajímavou dynamikou, takže já bych nejprve chtěl poděkovat poslancům, kteří se rozhodli zůstat, protože paní komisařka velice obšírně odpovídala Eh, bylo to mnoho témat LGBTI, EPP o rovné zacházení. To je mnoho důležitých témat ve, vašich, ve vašem portfoliu. Ne vždycky odpovídáte na všechno najednou, takže děkuji, že jste tentokrát poslancům odpověděla. A eh, ještě bych chtěl zmínit eh, ohledně Safe Harbor, že až ten časový harmonogram bude trochu pevnější. Mohli bychom se vám ozvat na počátku roku 2016, až to nabude e, přesnějších e, obrysů, abychom zkrátka měli nějakou představu o tom, jak to bude vypadat s případným Safe Harbor 2 nebo e, nějakou další náhradou, protože ono to bude potom ještě akutnější. Takže děkuji kolegové za toto kvalitní zasedání a děkuji paní komisařko za vaše odpovědi a za váš dnešní zápal. Děkuji kolegové